Milí kolegové, prosím, posaďte se, abychom mohli zahájit schůzi. A to pouze s pár minutovým spožděním. E, na prvním, první bod programu, v prvním bodě, e, máme přijetí pořadu jednání, pokud nejsou žádné výhrady, které byste vyjádřili, tak můžeme považovat pořád jednání za přijatý. A eh, hlavním bodem hm, první části programu je slyšení eh, s ministrem zahraničních věcí eh, Švédska. Jak dobře víte, Švédsko předseda Evropské unii v tomto pololetí a proto je to pro mě obzvláštní potěšení a čest dnes vlastně eh, můj první školní den v uvozovkách, že mohu zde přijmout hm, pana ministra, eh, že zde máme takovouto osobnost, jako jste vy, pane ministře, na první schůzi. Eh, toto je hm, hm, setkání, které doufáme, že je takovou předzvěstí eh, eh, naší budoucí spolupráce, tak jak vlastně i pan ministr vždy to vyjadřoval ve všech eh, funkcích a mm, i mm, jsme se sešli na pracovním obědě ve stejném duchu před touto schůzí. Ze zkušenosti všichni víme, že velice často, především zahraniční politice, eh, naše programy, eh, naše eh, záměry, úmysly často zrovna nezapadají do reality, do těch událostí, které se stávají, jako je například zde případ Iránu, to jsme ani nemohli vůbec plánovat a předvídat, ale nicméně určitě, jak pan ministr i e, toto sdělil nedávno na e, naší návštěvě, při naší návštěvě ve Štokholmu, tak švédské předsednictví e, především lpí na určitých tématech a já je rychle vyjmenuji, poté si vyslechneme ministra. Je to partnerství s našimi sousedy na východě, potom je to strategie pro Balt a e, samozřejmě to vše e, v rámci našich vztahů s Ruskem rovněž. Dále je to rozšíření Unie a to především e, mm, v souvislosti s uzavřením vyjednávání s Chorvatskem a poté role Unie na mezinárodní světové scéně, především při zvládání krizí i v kontextu realizace cílu milénia pro rozvoj. Máme před sebou hodně výzev a problémů, času málo a e, k tomu ještě třeba doplnit institucionální rámec, který se neustále vyvíjí. Jak všichni dobře víme, čeká nás odsouhlasení mm, Lisabonské smlouvy a to bude mít e, další dopady na náš způsob Eh, fungování institucí. Pane ministře, bez toho aniž bych dále eh, eh, vás nějak uváděl, tak vám dávám slovo a děkuji, že jste přišel. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Je pro mne velkou ctí, že vás mohu na tomto místě oslovit. Souhlasím s většinou z vašich slov. Já jsem chvilku sice poslouchal finský překlad, ale znělo to, jako že je to v pořádku, víceméně, ale vzhledem k tomu, že jsme již byli v kontaktu, v každém případě si vážím vašeho přivítání. Na úvod si dovolím pár slov, budu stručný, protože si myslím, že je lepší dát více času na otázky, na diskusi, protože ta má vždycky v parlamentu zásadní význam. Nejprve můžeme vít ze jevného faktu. Dnešní svět je složitější, náročnější a dokonce i nebezpečnější, řekl bych, než byl před pár lety. Nacházíme se uprostřed hospodářské krize, která nadchází jednou za generaci. Eh, čísla ze Světové banky ukazují na pokles světové ekonomiky blížící se 3%, pokles obchodu přibližně 10% a co se týče zahraniční a bezpečnostní politiky, eh, vzhledem k těm negativním hospodářským výsledkům, vidíme, jak se to vše odráží na jednotlivé státy světa a politické konsekvence to mít bude. A pak budeme žádáni, abychom pomohli zajistit stabilitu, která může být jinak ohrožena právě dopady hospodářské krize. Pokud se podíváte na Mezinárodní měnový fond a jejich webové stránky, na mapě ukazují, eh, kde se diskutuje eh, o pomoci z Mezinárodního měnového fondu a právě taková mapa nám dává jasné poselství. Úloha Evropské unie by měla být také v zajištění stability eh, pro křehké ohrožené ekonomiky v naší bezprostřední blízkosti. Pokud se nám to nepodaří, nepodaří se i další zásadní věci. A samozřejmě hospodářský úkol je eh, potýkat se s krizí, s kterou se setkáváme jednou za generaci, ale zároveň musíme také bojovat se změnou klimatu. Eh, I ta má zásadní rozměr. Mm, nyní si myslím, že existuje obecná schoda o tom, že je to problém, který je nutné řešit, co je potřeba udělat a čas běží. My jsme za Evropskou unii eh, se ujali vedení v oblasti takzvané zelené diplomacie, která je nezbytná v to, abychom eh, v prosinci v Kodani eh, ukázali jednotu v tom, že dokážeme bojovat se změnou klimatu, protože právě ta znamená jeden z nejdůležitějších problémů, s nimiž se potýkáme. A kromě toho zaznamenáváme také rostoucí napětí a tlaky od Palestiny po Panžab. A samozřejmě setkáváme se také se známkami zvýšeného politického manévrování eh, ve všech směrech od Evropské unie. 20 let po pádu železné opony a právě letošní podzim si budeme toto výročí připomínat. 19. dubna, kdy padla železná eh, opona a byly eh, zrušeny hranice mezi eh, západem a východem Evropy. Víme také o tom, jaké všechny události změnily Evropu, tak jak ji známe, a vývoj, který následoval. Nám se v tomto směru podařilo učinit Evropu z oblasti problematické eh, a změnit ji na jednoho z nejkonstruktivnějších partnerů pro celosvětové jednání. V tomto smyslu to vnímáme jako úspěch. Úspěch rozšíření Evropy, zavedení eura, vytváření nových institucí ale je zřejmé, že když se setkáváme s náročnějšími globálními programy, eh, také se musíme ptát na to, co jsme dělali dosud a musíme být připraveni k větší aktivitě a k většímu přínosu, abychom udrželi a zvýšili kredibilitu, kterou jsme si za ta léta získali. A právě v této chvíli také Švédsko, když se ujalo předsednictví eh, na dobu, která uplyne velmi rychle. A kromě toho samozřejmě probíhá i naše vlastní eh, transformace v Evropském parlamentu, tak jak probíhá v Evropské komisi, nadejde brzy a doufejme, že se podaří dosáhnout ratifikace Lisabonské smlouvy ještě letos na podzim. A pak během velmi krátké doby eh, budeme muset podniknout zásadní transformační kroky namířené na naše instituce. Ehm, a to vše ve světle politických dopadů hospodářské krize, klimatické změny, ehm, rostoucích politických napětí a tlaku. A eh, právě ehm, během toho bude probíhat také politická transformace Rady parlamentu komise to vše nás čeká v následujících měsících. Není pochyb o tom, že důvěryhodnost Evropské unie na celosvětové scéně úzce souvisí s naší schopností řešit si vlastní problémy. Můžeme kázat světu o tom, jak řešit problémy na druhém konci světa, ale pokud si nedovedeme vyřešit problémy vlastní, eh, našemu hlasu nebude nikdo věřit. A to platí také v souvislosti eh, s významnými transatlantickými vztahy, naší možností spolupracovat s americkými partnery a přáteli, s naší schopnosti ukázat, že dokážeme uspět doma, eh, to nám pomůže získat důvěru také jinde. Co se týče rozšíření, diskutujeme také o e, našich bezprostředních sousedech. Byli jsme úspěšní a chtěl bych zdůraznit, že transformační síly, které e, jsou součástí koncepce rozšíření, představují skutečně velkou část světa. Ty bezprostřední kroky, které nás čekají v této oblasti, budou zahrnout zhruba těch 100 milionů lidí, kteří klepou na naše dveře eh, v zemích jeho východní Evropy, které urazily eh, dlouhou cestu od eh, válek na Balkánu. Srbsko je velmi evropsky orientované. Kosovo je nezávislá země. Politici Eh, v Bosně se dohadují tak, jak k tomu politici mají tendenci. To je běžné, ale měli bychom si uvědomit, že jen velmi vzácně se tam vyskytla násilí mezi etnickými skupinami v poslední době od konce války. Chorvatsko dosáhlo zásadního pokroku ve vyjednávání o vstupu. Černá hora podala žádost o vstup eh, stejně tak jako Albánie. Chtěl bych doplnit, že poprvé po dlouhé době síly integrace v tom regionu jsou silnější než síly zaměřené proti integraci, ale pak je velmi důležité, abychom udrželi dynamiku našich politik integrace právě pro tento zmíněný region. A k tomu bude eh, právě důležitá naše práce v následujících měsících. Já bych si přál, abychom se dostali na novou úroveň z hlediska integrace všech zemí západního Balkánu. Jejich cesta ke členství bude dlouhá, alespoň v některých případech. Například úkol vytváření státu, to je záležitost, která zdaleka nekončí v těchto zemích, ale v každém případě lze udělat řadu důležitých kroků, pokud se tyto země posunou dál až na počátek přípravy členství tím, že podají žádost o vstup, tím, že eh, projdou eh, celým procesem přeskumu eh, ze strany komise tím, že zavedou skutečně zásadní reformní programy po celém regionu můžeme jim nabídnout perspektivu reformy a integrace, která je silnější než perspektiva, kterou mají v současné době. Ale to je důležité dosáhnout. A v tom smyslu je nutné překonat řadu překážek. O těch nemusím podrobně hovořit e, ale v každém případě je překonat musíme. Například transformace v Bosně musí projít například od starobylých struktur eh, ke strukturám, které jsou už více orientované na Brusel. Pak musíme řešit některé problémy se Srbskem, ale to vše je možné, pokud bude existovat politická vůle eh, a dokonce je to nezbytné eh, pro udržení dynamiky rozvoje velmi důležité části Evropy. Otázka Turecka je kontroverzní. To je přirozené. Je to velký rozpor. A samozřejmě cílem předsednictví je působit nestraně a objektivně. Politiky, o nichž Evropská unie rozhodla, se těší podpoře eh, parlamentu do značné míry a musíme i eh, zmíněný eh, proces přistupování posunout dál. A možná nejdůležitější věc, nejdůležitější proces pro následující měsíce v Evropě se týká rozděleného Kypru, kde eh, vůdci dvou komunit, pan Gustav je Staletna, si sedli k jednacímu stolu a snaží se překonat 20 let rozporu odpadu berlínské zdi, snaží se překonat eh, rozdělení hlavního města a celého ostrova. A právě díky těmto vyjednáváním vidíme, že ukazují, o co v Evropě jde. Eh, nejde o konze- zakonzervování rozdělení z minulosti, naopak překonání těch rozdílů. A pokud se podaří znovu sjednotit Kypr, bude to ukázkou skutečného závazku vůči Evropě a měl by to být symbol pro celý region jeho východní Evropy. A bude to mít obrovský význam také v posílení kredibility integračního a usměřovacího procesu v celé Evropě. Za poslední rok Evropská unie zahájila dva projekty, které mají obrovský strategický význam. Jednak um, Unie pro středozemí před rokem v Paříži, kde bylo rozhodnuto o ambiciozní spolupráci se zeměmi Středomoří. Barcelonský proces už běží deset let, ale chtěli jsme dělat víc. A to na základě velmi jednoduchých propočtů. Pokud sledujete demografický vývoj těchto zemí, víte, že právě tyto země budou mít eh, eh, rozšířené populace zhruba o 160 milionů lidí. A ehm, v tomto smyslu musíme také vnímat, jaký význam to má pro zmíněné země i pro nás ehm, budou to společnosti, které charakterizuje zoufalství a stagnace, které nemohou nabídnout pracovní uplatnění rostoucímu počtu obyvatel v produktivním věku, anebo to budou otevřené ekonomiky, které nabídnou perspektivu do budoucna. To samozřejmě má zásadní dopady nejenom pro ně, ale také pro nás. A právě Unie pro Středomoří eh, má zásadní význam také pro Evropskou unii, pokud těmto zemím pomůžeme s procesem transformace, který má zásadní význam pro nás všechny. A pak po Unii pro Středomoří se musíme eh, snažit vzpamatovat ze šoku eh, z konfliktu v Gaze. Máme východní partnerství na východ od Unie. A ta východní dimenze Unie spolupráce s EU a Čínou tam je zapojeno 12 různých států, Zhruba 80 milionů lidí. Ehm, ehm, východní partnerství, 140 milionů Rusů a pak eh, řadu obyvatel zemí střední Asie. A mě zaujala zpráva, kterou jsem nedávno četl, určitě ji budete znát. Také byla to zpráva Evropské rady zahraničních vztahů, eh, která hodnotila evropskou politiku eh, ve zmíněném regionu a vnímala to poměrně negativně. Cituji politika v tom regionu znamená toxickou směs autoritářství a pozastavené demokracie. Jsou tam místa násilných konfliktů a hospodářské krize, které podkopávají celý region. Možná je toto hodnocení příliš přehnané, ale rozhodně na něm něco pravdy bude. V každém případě my musíme východní partnerství vyvíjet tak, abychom jej učinili relevantním pro zmíněné země, abychom umožnili transformačním silám, tak jak se ukázalo, že ty transformační síly tam jsou, eh, aby právě tyto síly přinesly naději do budoucna. A současně musíme také i nadále spolupracovat s Ruskem, se zemí, s níž se naše vztahy za poslední rok zhoršily v důsledku konfliktu v Gruzii a také v důsledku neschopnosti dodržet smlouvy a dohody eh, na základě tohoto konfliktu, ale zároveň musíme ukázat, že i nadále máme zájem zapojovat Rusko eh, te, eh, do spolupráce, která bude založena na jasně daných pravidlech. A nesmíme ustupovat v našem úsilí je přesvědčit o tom, že vztah s Ruskem je vždycky zásadní, protože ovlivňuje vztahy eh, s dalšími sousedními zeměmi a ty vztahy musí být založeny na skutečné důvěře. A pokud bych měl nyní uzavřít celý ten obrázek Evropy a bezprostředních sousedů Evropské unie, mohu říci, že máme ještě další nově vznikající severní dimenzi – vzhledem k tomu, že se tak jednou dostanu do Stockholmu pozítří a přijmu eh, islandskou žádost o vstup do EU. Žádost o vstup Islandu do EU samozřejmě bude zpracována stejným způsobem jako ostatní žádosti o vstup, ačkoliv bereme v úvahu že jejich účast na evropském hospodářském prostoru, skutečnost, že jsou součástí Schengenu, mají většinu právních úprav, znamená to, že v tomto smyslu došli mnohem dál než řada dalších států, ale i s Islandem budeme hovořit o budoucnosti. A rozhodně účast Islandu, pokud Island bude za pár let přijat do EU, bude to uh, další člen se silnou demokratickou tradicí, jejichž parlament byl ustaven před tisíci lety. Uh, a ze strategického úhlu pohledu členství Islandu, pokud bude schváleno, přivede Evropskou unii právě eh, blíže ke strategicky významným otázkám Arktidy. Eh, protože tam se skýtají skutečně zajímavé možnosti a zároveň i možný revoluční přístup eh, k dopravě, která se eh, umožní, otevře mezi Atlantikem a Pacifikem. V tomto smyslu budeme řešit poměrně zásadní otázky v naší části světa a v našem bezprostředním sousedství. A právě naše důvěryhodnost eh, se ukáže eh, podle toho, jak budeme přistupovat právě k těmto záležitostem. A k tomu bychom měli ještě doplnit eh, všechny problémy, s nimiž se setkáváme od Palestiny k Panžábu, musíme doplnit dynamiku procesu míru na Blízkém východě důležité je spolupracovat také s Syrií. Víme také, že eh, probíhá pal- palestinský dialog, proces Minneapolis. Prostě eh, začaly se eh, některé procesy hýbat, odrážely se ode dna a vidíme také, že se v některých případech podařilo vyhnout složitější situaci, ale ta situace se musí zlepšit. Chtěli bychom také přispět ke stabilnímu vývoji v Iráku po stažení amerických a koaličních sil. Musíme být schopni řešit problémy v Iránu. To, co tam vním, vidíme, že probíhá na ulicích, musíme řešit konzulárně jinak a budeme i nadále situaci sledovat a řešit ty zásadní případy, ke kterým došlo a zároveň musíme zkoumat, zda by bylo možné dosáhnout urovnání v důležitých otázkách, především v důležité jaderné složce. Musíme sledovat volby v Afganistánu a transformaci uh, do nové fáze ve vývoji té země. Eh, také jsme navazali novou úroveň vztahů s Pakistánem, abychom právě Pakistánu pomohli eh, řešit bezpečnostní a finanční a další zásadní problémy. A nesmíme zapomínat na to, že Pakistán je významnou zemí, která v nepříliš vzdálené budoucnosti eh, bude mít 200 milionů lidí a na ně nesmíme zapomínat. A to také souvisí s důležitou otázkou našeho vztahu obecně s muslimským světem, náš bezprostřední soused, nejenom na mapě, ale také e, přímo přes ulici v našich jednotlivých členských státech. To, to je pro nás velmi důležité. Domnívám se, že je možné nalézt pozitivnější vztah s muslimským světem. Americká politika e, se změnila význam projevu Ehm, Baracka Obamy v Káhyře eh, bychom neměli podceňovat, protože tam eh, se ukázalo, že stará pravidla již neplatí. A všimněme si, jak přistupovali k situaci i v Iránu místní vůdci. A také zaznamenáváme to, jak probíhají volby v jednotlivých muslimských státech od eh, Maroka k Indonésii. Ukazuje se, že vítězí síly tolerance, nikoli fundamentalismu, protože síly zaměřené na toleranci jsou součástí politického prostředí v těch jednotlivých zemích, tak jak my máme některé síly eh, v našich společnostech ale eh, zároveň tyto síly ještě nezískávají dostatečně silný hlas, jsou marginalizovány. A podle mého názoru eh, jenom jejich posílení umožní eh, do budoucna zvládat problém míru na Středním východě, posílit demokracii v Pakistánu a dosáhnout usmíření. Doufejme, že se skutečně podaří dosáhnout usmíření e, s národem iránským, s režimem, to už bude jiná otázka. Tolik tedy k některým zásadním problémům, které budou na programu jednání všech našich zemí, našeho předsednictví a jistě i parlamentu. E, začali jsme poměrně hekticky, tak to má být. Já jsem také strávil pár dnů na Balkáně dojednáváním e, byl jsem také v Jižním Kavkazu, pak se vydávám za chvíli do Stockholmu a budu ještě na řadě různých míst, než se opět vrátím do Bruselu na první zasedání Rady pro vnější záležitosti. A samozřejmě budu i nadále v kontaktu s Evropským parlamentem. Samozřejmě svým projevem jsem jistě nevyřešil všechny světové problémy, tak se budu velmi těšit na to, že se budu moci alespoň pokusit zodpovědět vaše dotazy. A rád bych ještě podotkl, že se těším na spolupráci s Evropským parlamentem. Nejenom je taková spolupráce nezbytná, je také velmi konstruktivní a také velmi podnětná. Děkuji vám. Děkuji, pane ministře. Eh, ten, to vaše expoze bylo kompletní a stručné. Já bych eh, rád, aby tak i k tomu přistupovali kolegové, protože mm, my eh, Eh, musíme si říci, že pan minister nás musí opustit za méně než hodinu a já mám 33 zapsa- 34 kolegů, kteří požádali o slovo a proto jsem nucen požádat vás o dvě věci. Za prvé, seznam osob eh, eh, uzavírám teď seznam řečníků zavírám. Za druhé, bohužel ehm, na vás apeluji, abyste nepřekročili dvě minuty, abychom mohli dát slovo všem. Začnu tím, že dám slovo koordinátorům za jednotlivé frakce a poté ehm, seznam řečníků jako takový. Za prvé kolega Salafranka. Děkuji, pane předsedo, eh, za kolegu, kolegu Broka a za e, celou frakci EPP bych chtěl přivítat pana Bilta a chtěl bych mu popřát hodně štěstí do jeho funkce předsedy Evropské unie. A e, samozřejmě vím, že před ním stojí významné výzvy, referendum e, o Lisabonské smlouvě, potom vytvoření nové komise, dále eh, setkání nebo konference eh, v Kodani ohledně Kyoto a potom vůbec ta významná ekonomická krize. Eh, v tomto kontextu, pane předsedo, mám tři otázky. První my, naše frakce, my sdílíme vaši vizi silné Evropy a v tomto smyslu bych chtěl vědět, jaké jsou eh, přípravné práce, které podnikáte jako předsednictví, švédské předsednictví, abyste garantovali, co možná nejdříve, aby na eh, na, nabyla účinnosti, začala fungovat ta eh, služba vnějších vztahů EU my víme, že lidská práva, e, to je problém ve všech regionech na planetě. A chtěl bych se zeptat konkrétně, vy jste to i řekl trochu úvodem, jaká je situace v Iránu a jak se vám líbí návrh reformistů? Britů eh, a bývalého předsedy Chatanyho ohledně toho, zda by bylo vhodné zava, za, vy, mm, přijmout nové referendum, které by eh, zlegitimizovalo eh, volby, nedávné volby a potom situace v Hondurasu. My jsme v Evropském parlamentu o tom hovořili minulý týden. Je zřejmé, že Evropská unie musí podpořit navrácení k normální situaci v této zemi. Musíme i využít Oscara Arase, tedy prezidenta Kostariky, který je takovým mediátorem. A já mám následující otázku. Asociační dohoda, která teď Evropská unie vyjednává se zeměmi Střední Ameriky, která se má uzavřít, tak bude to nějak ovlivněno situací v Hondurasu? Nebo si myslíte, a tím končím, pane předsedo, že ve středu, to je poslední lhůta, kterou dal prezident Kostariky. Takže myslíte si, že budeme mít více jasno, jak to bude s touto asociační dohodou? Děkuji, pane Salafranco. Vy jste téměř <laughs> respektoval dvě minuty. Pan Svoboda. Grazie, prezidente. Uh... Děkuji, pane předsedu. Pane ministře, vy jste zmínil řadu velice významných otázek a témat, ale já eh, teď se vrátím k té otázce, eh, kterou jste dostal na plénu, která se týká Balkánu. Dvě krátké otázky. Za prvé, je to ta otázka vztahu mezi Chorvatskem a Slovinskem. Chcete přijmout novou iniciativu, nebo budete vyčkávat, nebo využijete možnost uh, Eh, toho, že eh, v Chorvatsku nová vláda eh, znovu se ujme iniciativy, bude vyjednávat. A potom otázka vizové povinnosti. To není jenom pouze vaše odpovědnost, ale vy ten problém znáte. Já nejsem proti tomu řešení které bylo nalezeno. Ale já jsem proto, abychom našli způsob, aby Bosna co nejdříve se dostala do tohoto režimu těchto dohod. Vidíte nějaký způsob a jaké podmínky byste nastolili, aby bylo možné co nejdříve uzavřít i toto toto aranžmá s Bosnou Hercegovinou. Děkuji, pane Svobodo. Ano, vy jste dokonce nahnal čas. A nyní pan Kačin. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, já budu pokračovat s tématem Bosny Hercegoviny. Já jsem dostal takové zoufalé e-maily eh, poslední dobou, které se týkají důsledků oznámení toho, že Bosna není v balíčku těch zemí, které dostanou eh, volný vizový režim k prvnímu lednu. A oni skutečně jsou z toho zoufalí. A mm, mm, považují se, že se stali obětí Eh, tohoto, protože eh, v době války byly obětí embarga eh, na vojenské dodávky a teď jsou opět obětí embarga na volný pohyb osob a mají za to, že Srbové a Chorvati nepotřebují ani bosenský stát vůbec, ale nutně oni ho potřebují. Oni potřebují bosenský stát. Pane ministře, já bych rád, abyste jim pomohl aby eh, se jim dostalo konkrétní pomoci, eh, tedy abyste pomohli příslušným orgánům této země a využili veškeré dostupné nástroje, aby došlo k pokroku a aby se vám podařilo zajistit volný pohyb osob z Bosny do 15. Eh, výročí Srebrenici, k čemuž dojde příští rok. Na druhé straně je zde je to otázka eh, je to otázka tedy tohoto eh, eh, lidu na západě, na západním Balkáně, protože někteří se pocitují, mají pocit, že jsou vlastně národem, který jakoby neexistoval, tak se tam může vymknout z kontroly. Děkuji, pane Kačine, a nyní kolega Lunáček, dvě minuty. Uh, Děkuji, pane předsedo, pane ministře, eh, pane předsedo rady. Já jsem ráda, že jste si udělal čas, abyste přišel a abyste představil eh, eh, program. Jsem ráda, že jste i zmínil přání vašeho předsednictví, abyste skutečně eh, zajistili to, že v otázkách změn klimatu Evropa bude vůdčí silou na světě. To je důležité a já si přeji, aby ta retorika, ta dobrá retorika, aby ta krásná slova byla doprovázená opatřeními a kroky konkrétními. Třeba ta myšlenka, eh, aby ten adaptační fond pro rozvojové země skutečně měl dostatek peněz to je, to je něco, co členské státy si některé ani nepřejí. Takže ptám se na tento fond. A další ještě dvě věci. I oba předřečníci mm, hovořili o situaci ohledně vizového režimu na Balkáně. Já jsem proto, aby eh, Černá hora, Makedonie, aby měli volný pohyb. Things to be done. A, eh, ale mm, váš tedy zvláštní eh, představitel a všichni, kteří tam byli, tedy Eh, Miroslav Lajčák a další, kritizovali komisi za to, že Bosna nezapadá do tohoto režimu. To je důležité, aby rada udělala vše, co je nezbytné, aby pomohla Bosňanům, aby se zliberalizoval jejich vizový režim, aby byla přijata technická opatření, opatření do konce roku, tak aby mohli Bosňané, tedy všichni cestovat, nejenom Chorvati a Srbové, ale všichni ti etničtí Bosňané, aby mohli cestovat doufejme tedy již na začátku příštího roku. A dále poslední otázka Irán. Eh, v polovině srpna bude inaugurován Eh, takzvaně zvolený eh, prezident Ahmadinejad. Já doufám, že Evropská unie, členské státy, že nebudou eh, zastoupeny na té nejvyšší úrovni při uvedení do funkce, při inauguraci. Já myslím, Evropská unie musí tím jasně ukázat, že došlo k zneužití těchto volebních výsledků obcházení. Děkuji, paní Lunáček, a nyní má slovo kolega Tanok. Dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, já jsem tady. A opět ještě k střednímu východě. Zde jsme měli českou iniciativu eh, dostat na vyšší úroveň vztahy s Izraelem. A jak to bude eh, s vaším programem? Bude to teď těžší s tou stávající vládou? A máte, eh, jaké máte návrhy ohledně vztahu s izraelskou vládou? A, a jak, jak eh, eh, tedy to uděláte tak, aby potom toho nemohli zneužít eh, třeba Hezbollah a další. Dále Afganistán, Pakistán, India, to jste zmínil, ale vy jste nezmínil Sri Lanku která nyní se rekonstruuje po občanské války, válce, Švédsko tam hrálo důležitou roli a i Čína ale tam zaplnila to vakuum, má tam velký vliv teď. A jak znovu tam nastolíte náš vliv, protože komise samozřejmě eh, tam má dost eh, špatnou reputaci v Kolombu v posledních letech a asi by bylo dobré, aby Evropská unie tam zase začala pomáhat, ale spíš takovým přátelským způsobem. Ke Kypru. Bilaterální jednání mezi Kristofiasem a e, e Salatem jsou, jsou velice důležité, ale e, teď to je na Ankaře a možná e, ministr e, obrany tam do toho má velké slovo, takže myslíte si, že Turecko někdy uzná Kypr, Kyperskou republiku a i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 Ano, já bych rád poděkoval Karlu Biltovi za to, že jsem přišel dnes mezi nás a hovoří tu s námi. Já bych rád řekl něco k tomu, co jste zde říkal o rozšiřování. Rád bych řekl něco k Turecku a pak měl otázku. Na Kypru momentálně probíhají jednání mezi prezidentem Kristofiasem a zástupcem eh, Tursko, kyperské strany pan Talátem. Podpora a podtržení evropských hodnot je zde důležitou věcí, co jste říkal. A pokud se nám to na Kypru podaří, protože já z Kypru pocházím, pokud se nám tedy podaří eh, vytvořit takovou světovou kohezi rozdílných sil. My, Kypřané, si přejeme řešení Nejen, chceme cestovat nejenom volně po Evropě, ale i na našem ostrově. Ale jistě pochopíte, že možnosti pro oba politické vůdce závisejí také na vnějších vlivech. Problém Turecka ruské okupace nemohou vyřešit. Eh, k tomu nemá ani jeden z nich kompetenci a ani jeden z nich také nemá mandát k tomu říci, co se stane eh, v souvislosti se zárukami, protože jsou zapotřebí eh, záruky dalších zemí. Na 40 tisíc tureckých vojáků je stále ještě na ostrově a je tam 80 tisíc e, tureckých kypřanů. To znamená, že na dva občany připadá jeden voják. To znamená skutečně obsazení tureckým vojskem tohoto ostrova. Chci potrhnout, že si v první řadě přejeme řešení, ale Turecko Turecku nemůžeme odpustit to, že podepíše protokol z Ankary, uvolní přístavy. To jsou věci, které by přispěly k řešení. Závěrem ještě něco k palestinské otázce, pane Bilte. Evropská unie zde musí být mnohem konkrétnější v tom, co se dá udělat. Děkuji. Děkuji. A teď se vstupem pana Pleblice uzavřeme koordinátory a poté dáme slovo panu ministrovi. Tak. Eh, eh. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, já bych vám chtěl položit několik otázek týkajících se rozšíření. Hovořil jste o rozšíření směrem na východ. Jak reagujete na argumentaci vlád z Francie a Německa? které říkají, že Turecko se, by se nikdy nemělo stát plnoprávným členem a mělo eh, mít pouze privilegované postavení. A potom něco k orientaci Turecka. Domníváte se, že hranice EU by měly sahat, aut, mohly sahat automaticky až po Irán a Irák? E, není to nad rámec toho, co lze nazvat Evropskou unii? A potom domníváte se, že jsou zde možnosti vyvíjet tlak na Turecko, aby Turecko podniklo příslušné kroky? Pak mám něco k otázce migrace. Tam jsem vám přesně nerozuměl. Momentálně je obrovská vlna ilegální migrace do Evropy. A na to doplácejí hlavně e, středomorské státy. E, z vašeho pohledu, pohledu zahraniční politiky, může zde Evropská unie vyvíjet tlak i na ty země, z níž migranti pocházejí? A zde se opět dostávám k Turecku, které je transitní zemí. Může Evropská unie ovlivnit Turecko tak, že příslušné dohody budou dodržovány, co se týče zacházení s uprchlíky? A jak to vypadá s příslušnou úpravou? Pokud eh, se na něčem z jednou zemí dohodneme, musíme také eh, se dohodnout s příslušnou vním režimem nebo situa- vyrovnat se situací, například Irán. A také bych chtěl hovořit o otázce Hondurasu. Jak zde chce EU postupovat? Ale skutečně žádám odpověď k migraci. Ano, slovo dáme panu ministrovi, který má eh, tolik času, kolik eh, si přeje, ale chceme dát ještě prostor dalším řečníkům, tak eh, prosím vás o určitou stručnost, ale v podstatě stručný jste byl i předtím. Děkuji. Ano, dvě minuty, hm, možná i více, říká pan předseda. Pokusím se být stručný ale nebudu se vyhýbat otázkám. Nejprve na pana Salafranku. Eh, příprava eh, služby pro vnější eh, služby, služby pro vnější vztahy. Nejprve musíme počkat na ratifikaci Lisabonské smlouvy, ale musíme být připraveni na to, co musíme udělat, pokud, doufejme, dojde k ratifikaci. Tato služba Eh, vnějších eh, vztahů, eh, ta podle mě bude důležitá, protože je třeba vyřešit ještě určité důležité věci. Ale apeluji na všechny, aby si to také promysleli. Takže až nastane ta chvíle, tak abychom potom mohli přijmout konkrétní rozhodnutí, abychom byli intelektuálně a politicky na to připraveni. Musíme ale čekat a respektovat politické procesy ve všech členských státech, především v Irsku teď. A hm, musíme chvíli tedy ještě posečkat, ale nemůžeme úplně usnout, kdybych to tak chtěl popsat. Honduras. Stručně jsme o tom hovořili na plenárce tuhle. Já jsem řekl, nebo myslím, že jsem asi řekl na plenárce, že doufáme, že nový pokus prezidenta Ariase přes víkend, doufejme, že to skončí úspěšně, ale ono to tak neskončilo. Eh, naše politika teď je ta politika, kterou jsem indikoval minulý týden. Musíme ho podporovat, protože jeho eh, mediační Eh, úsilí vyřešit tento eh, konflikt. Eh, to je to zásadní, protože všechny ostatní alternativy jsou špatné. Musíme vést dialog s, organizací amerických států a musíme vysílat signál, který bude podporou pro úsilí kostelického prezidenta. A doufáme, že se mu to podaří. Co se stane, pokud ne? Co uděláme? ve vztahu k vyjednávání se Střední Amerikou. Já doufám, že snad eh, no, k tomu eh, nedojde, ale až k tomu dojde, tak to budeme řešit. Eh, zatím pracujeme s tou premisou, že budeme podporovat zprostředkovatelské aktivity prezidenta Kiránu, samozřejmě. Já bych nechtěl hovořit o detailních názorech Ehm, přesně, co by měli dělat eh, v Iránu, jak s referendem a s volbami. Je to země, která určitě ehm, má určitou pluralitu a já si myslím, že asi určitě tam v tom jejich rámci probíhá teď diskuze, jak to vyřešit a uvidíme, jaké bude, jakou budou výstupy ale to jsou oni, eh, vůdci Iránu, eh, kterým především musí ležet na srdci legitimita jejich režimu a zvolených eh, osob. A uvidíme, jaké bude řešení, ale určitě bude mít své účinky. My, my chceme ale mít vztah s iránským lidem. To je významný národ s spoustou mladých lidí. Je třeba to vybalancovat Eh, eh, tedy eh, toto s tou brutalitou, kterou vidíme na ulicích, tak to je potom těžké mít vztah s režimem? No samozřejmě do určité míry tam máme diplomatické vztahy. Já jsem hovořil s ministrem zahraničí takým před několikrát, již jsem s ním jednal v minulých týdnech a snažili jsme se mm, s ním řešit tu otázky diplomatické a Eh, eh, nám se podařilo, že osvobodili ty Brity, britské diplomaty. Pořád tam máme ještě jednu francouzskou, která tam je držena iránskými úřady. A i jednáme eh, s iránskými orgány na všech úrovních, abychom ji osvobodili také. Ano, takže do určité míry ano. Musíme s nimi jednat, eh, to tež platí pro nukleární problematiku a další problematiku. Eh, realita je realita, ale zároveň eh, doufáme, že uděláme něco pro lid a že snad se situace změní. K Balkánu, mm, především Bosna a vizový režim. Chorvatsko, Slovinsko. Zde ta situace je zablokována, to není jenom tento problém, ale jsou zde ještě další jiné povahy, k Chorvatsku, Slovensku. Říkám to teď hm, soukromně. A i když vím, že to je na veřejnosti, tady je hodně veřejnosti, ale e, já si myslím, že e, ta retorika je tvrdá na obou stranách. A e, na Balkáně je třeba si dávat pozor na slova, protože tam nakonec lidé tomu věří a může to eh, vést k důsledkům. Já eh, proto apeluji na eh, vedoucí představitele na obou stranách, aby se trochu uklidnili, aby trochu ta, oslabili tu retoriku, a protože je to v zájmu obou tento problém vyřešit a čím dříve se to podaří, tím lépe, samozřejmě pro Chorvatsko. Všichni Eh, chceme urychlit eh, proces přistoupení Chorvatska, to je důležité pro celý náš vztah s celým regionem, ale je to důležité i pro Slovinsko, aby eh, Chorvatsko nemělo pocit, aby tedy, pardon, Slovensko nemělo pocit, že je izolováno v Radě Evropské unie, to také nechceme, takže doufáme, že začnou to teď řešit způsobem, tak jak, jak to Evropané by měli řešit. O to tady jde. Eh, řešit problémy konstruktivně a být připraveni jít na kompromisy. Bosenský problém, o tom hovořilo několik řečníků. Já vím, eh, eh, jak a slova teď padají ze Sarajeva, ale to není nový problém. A my jsme věděli, že to přijde. Oni také to měli vědět. Já jsem tam jel s Karlem Schwarzenberkem, s Bernardem Kušnerem. My jsme tam strávili celý den s představiteli Bosny, s celým spektrem. Říkali jsme jim, no musíte spolu začít jednat, protože pokud nebudete vystupovat společně a nepřijmete nezbytná rozhodnutí, pokud jde o liberalizaci víz, no tak eh, eh, vám ten vlak ujede. To neznamená, že bychom to dali někomu jinému a není eh, možné tedy, aby ten eh, vlak odjede. Vy nemůžete jaksi držet jako rukojmí všechny ostatní. A ono to mělo určitý efekt, začali jednat ale ne dostatečně. A potom já eh, jsem eh, strávil hodně času s eh, americkým náměstkem zahraničí celý den. Jsme tam zase jednali se stejnými politiky z Bosny a řekli jsme, ale vy jste toho neudělali dost a mm, uvidíte, mm, to přijde. A oni, to znamená, musíte přijmout veškeré rozhodnutí, biometrické pasy a podobně, nejenom o tom mluvit, protože tady jde o kredibilitu, důvěryhodnost ministra vnitra, nejenom ministra zahraničí, protože eh, ten se vždycky chová určitě dobře. Já je mám rád, ano, oni jsou fajn, ale víte, jak to myslím. Eh, ale je třeba, aby zde byla určitá důvěryhodnost eh, a a pokud budete obvinovat mezinárodní společenství, tak to nikam nepovede. Doufám teď, že hm, představitelé Bosny snad začnou jednat. A pokud jde o ty zoufalé e-maily, Eh, že jsou obětí. No já ten syndrom znám. Já někdy nazývám Bosnu mojí druhou domovinou kvůli těm letům, co jsem tam strávil, ale oni jsou obětí toho, že jejich političtí představitelé nejsou schopni se dohodnout. A eh, oni před 15 eh, lety tedy, my jsme také vedli válku proti těm slovům a podobně. A oni by ale měli eh, eh, začít něco dělat eh, pro svou mládež, protože ti nechtějí hádající se politiky, ale chtějí určitou evropskou perspektivu a je třeba, aby tedy konečně přijali to důležité rozhodnutí, že chtějí být součástí Evropy a nikdo nebude šťastnější než já ale eh, eh, samozřejmě eh, to není zadarmo, tak vstoupit do Evropy. A Kosovo také velice obezřetně k tomu musíme přistupovat. Já jsem to také řešil, protože tam byl určitý problém se zákonností, ale to se snad vyřeší. Dále k otázkám klimatu toho jsme si vědomi, určitě jste eh, poslouchali našeho premiéra na plénu. Ano, skutečně mu to leží na srdci. Skutečně to je priorita priorit pro něj v příštích měsících a my ho budeme v tomto velice podporovat. To bude zelená diplomacie, kterou Švédsko povede v příštích měsících. A nyní k, eh, k inauguraci prezidenta v Iránu. Uvidíme já eh, nemohu říct, že bych nesouhlasil s vaším postojem. K panu Tanokovi řada věcí. K Izraeli. My skutečně chceme mít a vést hluboký dialog s Izraelem o budoucnosti. O tom není pochyb, to je nutné. A především, když existují e, neschody, názorové neschody, tak je to důležité vést dialog. A my teď máme neschody, neschody s Izraelem a to tež platí pro Američany. Já jsem vedl intenzivní dialog e, s Izraelem, to se týká těch osad. My si myslíme, že tady existuje pouze jedna politika, ta musí být zodpovědná. Pokud někdo má zájem o míru, potom to tež platí pro gazu. My jako rada jasně jsme eh, se vyjádřili k válce v Gaze a izolace je neakceptovatelná morálně, ale je to kontraproduktivní. Doufáme, že dialog s Izraelem povede k tomu, že oni to pochopí a eh, potom jsme ochotni dále rozvíjet vztahy. Eh, ale žádné formální kroky nás teď nečekají. Sri Lanka, to je další téma, to, téma a e, kde vyčkáváme. Možná, že někdy ta situace se změní. E, tady mm, teď vláda v Kolombu má takový pocit vítěze teď po té válce, ale nebyli ale ochotní naslouchat mezinárodnímu společenství třeba Banky mu, když navštívil eh, Sri Lanku a Spojené národy a organizace lidských práv eh, chtěli přístup do těch táborů a to se jim odmítalo zatím. Ale zároveň pochopí, že eh, vyhrát mír je těžší než vyhrát válku, protože ve válce používáte vojenské prostředky, které si můžete dovážet z různých zemí a vyhrajete válku, ale pokud je o stabilitu a budoucnost, tak musíte vyhrát mír a to je spíš v těch myslích lidí. A tam to musíte vyhrát. A zde Určitě ta pomoc mezinárodního společenství bude potřebná a my budeme na to připraveni. Kypr. Evropská unie hm, nemůže hrát roli v tom procesu, který teď probíhá na Kypru. To je Otázka pro prezidenta Kristofiase a pro pana Talata, tedy lídry těch dvou komunit, aby se dohodli mezi sebou. Já um, osobně musím říci, že um, na mě udělali dojem těch postoje, to přesvědčení vzhledem k historii, k celému kontextu, tak skutečně upřímně o to stojí. Ale jsou tam velké problémy. Ale Eh, nejsou mm, ty problémy větší než problémy, které jsme měli v jiných podobných případech. Pokud se jim podaří vyřešit tu otázku vládnutí, governance, což je dost takové záludné, eh, tak si myslím, že vyřeší i ty ostatní věci. To je ale můj osobní názor, který vychází z mých minulých zkušeností. Potom jsou zde další věci, které jste naznačil, jako bezpečnost. Ano, to je to velké, těžké téma hm, a asi by bylo ode mě nevhodné se tady snažit se k tomuto nějak vyjadřovat, ale já jsem jenom chtěl zdůraznit, že to je důležité téma. Potom rozhodnutí rady. Zde máme, o kterém jste také hovořili, mm, pokrok protokol z Ankary a obchod a podobně. Takže my musíme eh, se podívat taky na ta rozhodnutí rady, která již byla kdy přijata a zjistit, zda skutečně jsou řádně implementována na, od nás a eh, z naší strany, ale i ze strany těch druhých. A pokud dojde k dohodě, my doufáme, že jo, že ano, tak potom samozřejmě my jako Unie eh, musíme být připraveni podporovat realizaci této dohody protože i když jsem přesvědčen, že ekonomické výhody jsou evidentní pro obě komunity, tak um, eh, ty ekonomické výhody třeba přijdou až za pár let, ale měli bychom být připraveni podporovat a pomáhat eh, pro dosažení dohody. Ale eh, dohoda to je na bedrech lídrů obou komunit. Imigrace já jsem neřekl vůbec nic takového. A důvod je, že Eh, zde proběhla neformální schůzka eh, těch eh, ministrů tedy odpovědných za imigraci, tedy justice a vnitra, ta proběhla ve Stockholmu a já nevím, o čem mluvili, protože já jsem tehdy byl na Jižním Kavkazu, tak vůbec nemám potuchu o tom, o čem mluvili, ale určitě toto téma bude se probírat na radě v říjnu na základě rozhodnutí Evropské rady Eh, z června. A takže já myslím, že to jsou asi ty otázky. Děkuji, pane ministře. Já se omlouvám kolegům, ale budu muset, určitě mě omluvíte, budu muset omezit eh, čas na minutu a půl, protože stále eh, máme zde ještě asi 30 řečníků na seznamu. Pan Brok. Per un minuto e mezzo, per favore. Minuto a eh, Prezident, eh, Vážený pane předsedo, vážený pane předsedo rady, já bych měl otázku týkající se dalšího rozšíření. Eh, zaznělo zde, že Island pozítří předá svoji žádost. Má zde důležitost, že Island je součástí evropského hospodářského prostoru, takže velká část aký komunitér eh, je zde už implementována a to je rozdíl eh, oproti jiným běžným procesům rozšiřování. Eh, vy ve Švédsku máte zkušenosti se vstupem do evropského hospodářského prostoru. A nebylo by dobrým podnětem, aby i východní partnerství posílilo tento multilaterální přístup, takže by zde bylo možnost eh, takového přiblížení, aniž by to muselo znamenat eh, příslip budoucího členství? Může, ale nemusí. Děkuji, pane Broku. Kolega Rouček. Sempre per un minuto e mezzo. Minutu a půl. Mr. can I ask you? Last week Canada... Mohu se zeptat, eh, minulý týden zavedla Kanada víza proti jednomu z členských stát, proti České republice. Co má česká vláda podle vašeho názoru dělat, jaké kroky podniknout společně se švédským předsednictvím, jaké kroky by mohly vést k nápravě této situaci, abychom se mohli vrátit k bezvízovému režimu? Děkuji. Děkuji za stručnost kolegyně Pak. Pane předsedo, pane ministře, jde mi o Chorvatsko a Bosnu a Hercegovinu. Řekl jste, že Chorvatsko dělá dobrý pokrok. Eh, kolegové položili detailnější otázky. Takže vnější hranice, která při vstupu Slovinska nehnála roli a nyní, když se vnější hranice má stát vnitřní hranicí, se najednou stává překážkou ve vyjednávání. Domnívám se, že toto téma je třeba vyřešit a bylo by dobrým úkolem předsednictví v radě, Eh, aby se tato témata řešila odlišným způsobem. Jedna je otázka soudní cesty, jedna je eh, otázka vyjednávání v rámci EU. Neměli byste zde vyčkávat, než se obě strany dohodnou, protože víte, jaká je situace na obou stranách. Co se týče Bosny, eh, podporuji to, co řekli kolegové o uvolnění vízového režimu. Nyní vlastně bylo posílena ta etnická separace a já si myslím, že bychom se měli vynasnažit pomoci eh, Bosňanům. Nemůžeme poměřovat Bosnu stejnými měřítky jako Srbsko. Musíme se vynasnažit zde pomoci, také pomoci zahoj, zahojit ty, ty eh, rány toho, co je v této zemi zničené, a to je eh, etnické soužití když jste řekl, že dejetonské struktury máme překonat bruselskými. Můžete to vysvětlit blíž? Ano, děkuji. Pan Nunic má slovo. Pani Nunic. Nunis, děkuji, pane předsedo. I já bych chtěla zde pozdravit pana Bilta a poděkovat, že přišel na výbor. A e, na plénu, e, když jste prezentovali program, tak jste příliš nehovořili o e, vnějších vztazích a ten váš program teď byl explicitně popsán, pokud jde o Hm, ten vztah eh, se severem a východem EU. A mohl byste ale říci, jak to bude s ostatními směry, které jsou také strategické, především mám na mysli Latinskou Ameriku a chtěla bych vědět konkrétně, zdali také i dáte určitý politický impuls vyjednávání o asociační dohodě s Mercosurem a s andským společenstvím, protože zde eh, v těchto dnech, myslím, i probíhají vyjednávání v Limě. Ehm, pokud jde o Středozemní moře, zde ehm, ty ehm, vztahy jsou dost podmíněny vztah eh, tím konfliktem na Středním východě. Já myslím, že právě proto tak, je teď důležitá ta koncepce aliance civilizací v tomto. A mám ještě otázku eh, k vývoji Eh, eh, těch eh, dohod o um, ekonomickém partnerství. Děkuji a kolega Galera. Ja, vielen Dank, Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Na úvod jste řekl, že se svět stává v mnoha oblastech nebezpečnější a přibývá napětí, lepší než pouze reagovat, by bylo dobré také být preventivně činný. To je také cíl naší politiky sousedství a v souvislosti s Ukrajinou eh, rada eh, učinila určité závěry, kdy obecně řečeno zadali Ukrajině určité úkoly, které musí splnit, aby se přiblížili k Evropské unii 18. Eh, června byli eh, ministři zahraničí v Kijevě a objasnili některé otázky. Zajímalo by mě, jaké máte cíle eh, ve vztazích Ukrajinou, s Ukrajinou pro příští měsíce. Také jste říkal, že chcete vystupovat s většími ambicemi v případě krizí a pak je také potřeba realizovat intenzivněji to, co jsme politicky rozhodli před pěti lety, jsme rozhodli vytvořit síly rychlého nasazení, takzvané battle groups, ale zatím nasazeny nebyly. Eh, delegace eh, pod výboru pro bezpečnost byla loni ve Švédsku a zapůsobilo na ní eh, systém švédských battle groups, ale Německo a Velká Británie potom odmítly toto téma v souvislosti s Kongem jste ochoten v rámci svého předsednictví přepracovat koncepci pro tyto eh, skupiny, abychom potom byli někdy připraveni pro případný zásah? Děkuji, pane Galer. A nyní má eh, eh, slovo předseda podvýboru pro lidská práva a poté dám slovo panu ministrovi. Ulkoministeri Bildt, neuvoston puheenjohtaja. Pane ministře, Ráda bych vám poblahopřála k vašemu programu zaměřenému na lidská práva. Mám několik otázek. Na jedné straně chcete zviditelnit problematiku lidských práv v souvislosti s externími vztahy EU. Jak toho chcete konkrétně dosáhnout? Posílíte dialog a konzultace s třetími státy v oblasti lidských práv? To by mohlo mít pozitivní dopady v oblasti lidských práv. Konkrétně mám na mysli konzultace s Čínou a Ruskem. Také jsem zaznamenala jednu další zajímavou oblast pro diskuse a to právo eh, na svobodu projevu na internetu, protože i na internetu jsou lidská práva potlačována lidem, je upíráno právo na svobodu projevu. A nakonec ještě postavení obhájců lidských práv po celém světě je velmi obtížné. V tomto smyslu například představitelka eh, eh Hnutí za lidská práva Natalia Estamirova eh, byla krutě za bílého dne zavražděna. Eh, a co může Evropská unie dělat eh, v tom, aby pomohla obhájit lidská práva a ochránit obhájce lidských práv? Děkuji. Kolega Bion na závěr, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane ministře, uvedl jste, ve své vystoupení pár slov o spolupráci ve Středomoří. Domnívám se, že většina z nás se shodne v souvislosti se střemořskou iniciativou na jedné věci důležitá je demografická, ekonomická stránka věci a také energetický aspekt. Zdá se však, že se celý proces trošku zastavil. Mám konkrétní otázku. Rádi bychom věděli, Eh, zda na posledním zasedání, jednom z posledních zasedání zaměřených na eh, rozpočet, zda se eh, věci budou posouvat dopředu v souvislosti s Unii prostředomoří, nebo zda se mají zastavit. Já si myslím, že bychom se měli zaměřovat aktuálně na záležitosti třeba palestinského konfliktu a také si myslím, že potřebujeme v tomto smyslu i novou dynamiku. Děkuji a dám slovo panu ministrovi. Děkuji. Na úvod eh, začnu lidskými právy. Ano. Je to priorita nejenom švédského předsednictví, ale domnívám se, že je to priorita celé Evropské unie. A pokud bychom mohli mm, skutečně přijmout opatření, abychom zvýšili profil Evropské unie v boji za lidská práva. Bude to prospěšné a podpora parlamentu v těchto otázkách bude vysoce ceněna. tomto smyslu myslím, že nepanují zásadní neschody mezi jednotlivými ministry zahraničí, ale i tam je ještě prostor na sjednocení sil a myslím si, že v tomto smyslu by Evropská unie měla být hybnou silou a budu si vážit jakékoliv podpory parlamentu v této oblasti a těch problémů tam je celá řada. Internet je eh, novou první linií v boji za svobodu Dokonce můžeme říci, že je v první linii boje i u těch, kteří chtějí svobodu omezit. A zatím její komunita bojovníků za lidská práva nevyužívá dostatečně. My jsme svůj názor eh, jasně sdělili v případě Kazachstánu a nově zavedené legislativy, která výrazně omezuje svobodu na internetu. Včera jsem byl v Baku, kde eh, probíhá soudní řízení s dvěma blogery eh, a tam bylo nutné vůbec vysvětlit, co to bloger znamená. A to znamená, že je potřeba o tom hodně uvažovat ještě. Je to v každém případě nová první linie v boji za svobodu a Evropská unie na té první linii musí být velmi aktivní, abychom společně mohli k řešení těch problémů přispět. To se týká také ochrany lidských práv, to často znamená jiné kroky v různých zemích. Latinská Amerika. Já jsem nezmínil úplně všechny záležitosti. A to ani jsem nehovořil vůbec o Africe. Tam je potřeba vyřešit řadu problémů, ale bohužel jsem na to neměl dost času. První summit, který proběhne eh, za naší účastí jak předsednictví, bude z Brazílií a Brazílie má velký význam nejenom v oblasti řešení otázek změny klimatu a problémů energetických, ale Honduras je právě eh, jednou ze záležitostí, které intenzivně s Latinskou Amerikou diskutujeme. Eh, snažíme se dosáhnout zavedení dohotovolném obchodu. Eh, dojednali jsme takovou dohodu s Jižní Koreou, což je velmi důležité, anské společenství. Tam bych také ocenil, kdyby to bylo možné s Mercosurem. Ano, a pak otázka Střední Ameriky, která je zatím nedořešena, eh, nedořešena, ale doufejme, že se podaří ji vyřešit a tím posílit také naše vztahy s nově vznikajícími ekonomikami Latinské Ameriky. A nyní se ještě vracím k otázce víz. Eh, důležitá otázka s Bosnou. Ehm, otázka víz je aktuální nejenom v souvislosti se západním Balkánem, je to aktuální všude. Já jsem včera byl v Baku, jak už jsem řekl, a to je sice úplně jiná země, ale země východního partnerství a platí pro ně to tež. Dnes je více letů mezi Moskvou a Baku, než bylo za sovětských časů. A proč? Protože tam mohou jít bez víza. Pokud jste mladý, chcete vidět svět, můžete se vydat eh, svobodně do Ruska a do Turecka, ale už ne svobodně do Evropské unie eh, poté eh, gruzínci, armenci chtějí omezení na základě víz. Oni sní o tom a apelují na to, aby mohli bez víza. Přijí si to Ukrajinci? Jistě. A ta otázka je velmi problematická, protože já bych velmi rád otevřel Unii co nejvíce věřím, totiž v tu zásadní sílu dobra, která vzniká z toho, když se lidé vzájemně setkávají a seznamují. Ale musíme také řešit otázky našich Eh, obyvatel našich států a víme, že třeba najdeme některé lidi s jinou orientací, jiným přístupem, ať už boje proti kriminalitě, eh, nelegálním obchodu s drogami a podobně. A to může vyvolat rozpory v našich domovských zemích. A v každém případě to vyžaduje skutečně eh, maximální taktiku ve snaze vyvážit ty různé obavy, které musíme brát v úvahu, když bojujeme třeba proti pašování, proti obchodu s drogami nebo se ženami a podobně, ale zároveň chceme naše země otevřít. Znamená to, že musíme být přísní v našich požadavcích na pasy, identifikaci a podobně, ale chtěl bych se posunout co nejdříve, aby eh, se Evropa více otevřela, ale zároveň musí ty zmíněné země splnit určitá kritéria. Západní Balkán je prioritou, ale máme také situaci, kdy je to pro Rusko snažší než pro Gruzii. Je to snažší pro Rusko než pro Ukrajinu. Je to správně? Nebo to můžeme nějak změnit, napravit? To jsou otázky, které, doufám, my parlament také pomůže zodpovědět, ať už ve výboru pro zahraniční věci nebo i na jiné půdě. Rozhodně pomáháme v Bosně a budeme pomáhat i nadále, ale rozhodně eh, to bude žádat určitou dobu na eh, rozhodování. Jak to vypadá ve vztahu k Rusku? Já mám určité povědomí o Eh, zprostředkovatelích v těch bývalých sovětských státech, protože jsem tam působil. V každém případě je důležité dohodnout mírovou dohodu. Já jsem se podílel na jejím vyjednávání před pár lety a podle mého názoru je to záležitost velmi důležitá. Ale datum pro Bosnu nestačí. To je pouze začátek. A proces evropské integrace je náročnější, zásadnější a důležitější. Pokud eh, zmíníme ustanovení Daytonské mírové dohody, eh, přílohy 4, a srovnáme to s aky Evropské unie, je nepochybné, že právě aký má transformační sílu mnohem větší pro transformaci změné e, země, zatímco implementace Daytonské dohody je v tomto směru pouhou dětskou hrou. A právě proto by ta transformace měla nastat, jakmile to bude možné. A to pro struktury pouze orientované na Dayton, ale také tam, kde bude skutečná perspektiva tam, kde bude možnost perspektivnější spolupráce, ale zároveň také větší stabilitu pro eh, Bosnu. A samozřejmě v tomto smyslu je důležité také spolupracovat s našimi partnery, s Tureckem, s Ruskou a tak dále. A na závěr otázka Islandu a evropské eh, hospodářské zóny. My si vzpomínáme na to, když jsme podávali my žádost o vstup do EU a trvalo nám déle vyjednávat to členství v Evropském hospodářském prostoru, než eh, trvalo jednání o členství v EU. A Eh, souviselo to s tím, že také v té době probíhaly z v EU v souvislosti s Maastrichtskou smlouvou a tak dále. Proto EHP je velmi důležitý, představuje eh, určitý základ celého toho aký, celého toho objemu vyjednávání. A to už udělal Norsko, Liechtensteinsko a tak dále. Ehm, abychom uvedli příklady zemí, které již tuto fázi podstoupily, pokud některé z nich požádají o členství. Eh, tak to bude znamenat, že už eh, ušli podstatný kus cesty. Ten základ už mají ošetření, víme to ze zkušeností Rakouska, Švédska, Finska. Protože my jsme také z Evropského hospodářského prostoru přešli k eh, členství, zatímco Norsko zůstalo, Island neuvažoval o členství dříve, Liechtensteinsko také postoupilo jenom určitou část cesty. Já bych chtěl být vizionářem, chtěl bych vnímat budoucnost v tomto smyslu, ale v každém případě ještě zbývá kus cesty. V současné době diskutujeme o komplexní dohodě o volném obchodu konkrétně s Ukrajinou, když hovoříme o té východní dimenzi. A pokud bychom to chtěli e, zkonkrétnit vzhledem k těm e, vnitřním zmatkům na Ukrajině, což je demokracii vlastní, můžeme třeba uzavřít asociační dohodu a uzavřít dohodu o komplexním volném obchodu s Ukrajinou. Možné to je. A je to zásadně významné pro zmíněnou zemi. A možná se nám podaří třeba učinit takový krok s a anebo s jinými státy. A v určité chvíli se nám třeba podaří eh, posunout ještě dál, třeba k jednotnému trhu. Ale to by nemělo být vnímáno jako cesta, která jim zabrání v členství do Evrops- v Evropské unii. Naopak by to mělo celý proces usnadnit. Ale musíme eh, postupovat po jednotlivých krocích. A ty jednotlivé drobné kroky, které můžeme podniknout třeba už ve směru obchodní spolupráce, jsou rozhodně v souladu se celou vizí. Grazie signor Ministro, <clears throat> imploro la vostra comprensione. Děkuji vám, pane ministře. Chci eh, apelovat eh, na vaši ohleduplnost. Musím snížit eh, řečnickou dobu na jednu minutu. Pan Kuken. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Dobrý den, pane ministře. Nesmírně rád vás tady vidím. Také jsem byl velmi rád, když jsem slyšel, že pokračující rozšíření bylo zařazeno mezi švédské priority pro předsednictví. A na tomto místě se domnívám, že osobní aspekt by měl být pozitivní, tedy konkrétně vaše osoba, pane ministře, s obrovskými zkušenostmi na Balkáně za mnoho let v tomto smyslu je, jsou velmi cené. Švédské předsednictví a vaše osobnost by mohly výrazně na pomoci současné situaci na západním Balkáně. E, ta synergie je zřejmá a e, Evropská perspektiva, která představuje největší motivaci pro země regionu, by se dala využít právě i díky vám osobně. Máte k tomu něco? Děkuji. Děkuji, pane Kukane. Dávám slovo místo předsedovi, pan Podin. Pane ministře, včera večer v televizi, možná jste to viděl, jsme viděli eh, obrázky velké vojenské přehlídky v Turecku. Turecko slavilo výročí invaze na Kypr a okupace Kypru. To je krize, která trvá ne 20 let, ale 35 let. 35 let, téměř polovina území tohoto státu, členského státu EU nyní je okupována. A pane ministře, jak vy hodnotíte takovéto oslavy v Ankaře? Není to v rozporu s eh, jejich kandidaturou? Jinými slovy, taková země, která kandiduje na členství v EU a tady oslavuje to, že provedla invazi a okupuje území jednoho členského státu. Děkuji, pane místopředsedo Body. A nyní má slovo další místopředseda Pasku. Děkuji vám. Mikrofon, prosíme. Pokud E, úspěch v Afganistánu definujeme e, tím, co zůstane, až odejdeme a vyjdeme-li z premisy, že občanský civilní komponent je důležitější než komponent vojenský, bylo by možné očekávat určitou iniciativu, která by e, vnesla větší koherentnost a dynamiku do vytváření institucí v tom regionu. Děkuji. Děkuji, pane místo předseda Pasku. Pan Valdere. Eh, Pani Valdere. Děkuji mnohokrát. Chtěla jsem se jenom zeptat na baltskou strategii a vaše plány na spolupráci s Ruskem, na to, jaké cíle chcete dosáhnout ve spolupráci s Gruzií ve splnění šestibodové dohody. A mám také stručnou otázku, která se váže k nejbližší budoucnosti. Jak asi víte, před rokem Evropský parlament apeloval na národní parlamenty, by 23. Eh, srpen byl uznán jako den obětí stalinismu a nacismu. Vím, že Eh, několik málo parlamentů členských států tento památný den zavedlo. Jak daleko došlo Švédsko v zavedení tohoto památného dne? Eh, a chci samozřejmě apelovat na kolegy v Evropské radě, aby tento den uznali jako den památky obětí stalinismu a nacismu, protože eh, to, se blíží smutné výročí pak to stále na Hitlera. Děkuji, paní eh, Valdere. Pan Mauro. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, já spolu s vámi bych chtěl se zamyslet nad tím, co se děje eh, na jihu středozemního moře. V tom smyslu, Eh, že kolegové již hovořili o Kypru a Turecku. Alžírsko, to je země, která stejně jako eh, v Iráku eh, zažila velký počet mrtvých, kde se také hodně bojovalo. A Libie Lib- a Libanon, to tam Mm, se dějí události, které potom mají dopad na e, vůbec celý ten scénář kolem Středozemního moře. A v tomto kontextu otázka. Existuje nějaká strategie Evropské unie pro Středozemní moře, pro to, co se tam děje? V tom smyslu, že problémy, které se týkají těchto zemí, e, lze lépe pochopit a vyřešit, pokud je budeme vyhodnocovat v takovém regionálním pohledu, regionálním scénáři a svým způsobem to je velká výzva teď pro eh, Evropu do budoucna. My jsme eh, provedli eh, celou řadu aktivit, které se týkaly východu, ale my nemáme jednotnou vizi toho, co se děje na jihu. Děkuji kolegovi Maurovi a nyní kolega Kaler. Thank you very much, Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane ministře, já podporuji priority, které jste tady objasnil, ale mám dvě připomínky. Jednak eh, celosvětová úloha Evropské unie. Jaký máte názor na opatření, která by vedla k zlepšení schopnosti Unie zvládat krizi? A druhá otázka se týká západního Balkánu. Domnívám se, že dnes je běžné, že právě ve středu našeho zájmu je situace v Bosně a Hercegovině. Problém je v tom, že Evropská unie implicitně podporuje etnické rozdíly a etnické konflikty v Bosně a tomu chceme všichni předejít. Neměli bychom podporovat srbskou a chorvatskou populaci v Bosně aby se vydávali do Bělehradu a Zahřebu, když potřebují ten odpovídající pas, který by jim umožnil vstup do EU. A měli bychom tedy hledat nové cesty, jak pomoci sarajevské vládě splnit požadavky. A tady bych měl návrh i pro vás, pane předsedo výboru. Rád bych vyslal zástupce do Bosny a Hercegoviny, Valentin Iskoga, na výměnu názoru, abychom mohli jednat o nejlepších možných opatření, které by mohla přijmout Evropská unie, aby se situace v tom regionu zlepšila. Děkuji. Eh, Děkuji panu Tellerovi, ale rád bych, aby kolegové respektovali, že zde jsou další Eh, zapsaní na seznamu. A nyní má slovo kolegyně Giannacqua. To οποίο pragmatika βρίσκω ty nexeretko. Miláte je ty για Myslím si, že to je opravdu mimořádně dobré, že hovoříte o obraně a bezpečnosti a spojuje to s bezpečností třetích zemí, zaměřujete se na změny klimatu a další. Co jste potrhl také v souvislosti s prezidentem Obamou. My můžeme využít této příležitosti také utvářet oblast bezpečnosti tak, aby vznikla koherentnější pozice Evropské unie i k tomu, jak zacházet s krizí a co se týče evropské obrany. Děkuji. Děkuji, kolegyně Janako. A nyní liberálové. E, má slovo pan Weigl. Minuto. I know you as, as energetic person. Znám vás jako energickou osobnost a jsem přesvědčen, že budete schopen využít svého času předsednictví EU maximálně. Myslím, že musí být strašné žít teď v ruinách Gazy a trpět těmi abnormálními dopady něčeho, co by měl být palestinský stát. Měli bychom se energicky na tom projektu podílet, znovu jej oživit a vytvářet důvěryhodnou evropskou politiku pro Blízký východ. Chtěl bych eh, vás pochválit za umírněnost v souvislosti s eh, slovinsko-chorvatským sporem Chtěl bych na vás apelovat, abyste eh, navazoval na práci Olihorena eh, v té této oblasti, protože je potřeba skutečně kompromisu a kompromis musí být na obou stranách, ačkoliv kompromis je v této oblasti vzácností. Doufám, že vám se podaří takový kompromis prosadit. Děkuji. Bene, grazie Děkuji, děkuji. A nyní mm, před panem ministrem ještě má slovo paní Flotr bývalá předsedkyně eh, Výboru pro lidská práva. Děkuji, dobrý den, pane Bilte. Moje první otázka se týká Libie, protože hm, tady jsem, ehm, údajně byla uzavřena smlouva o e, spolupráci s Libí, měla by být uzavřena do konce roku za vašeho předsednictví. A v jakém rámci se vyjednává tato dohoda, protože Libie není součástí barcelonského procesu ani politiky sousedství. A jak hodláte Eh, profilovat lidská práva při vyjednávání o této smlouvě s Libií, protože to je téma, tedy demokracie, lidská práva, to je problém v této zemi. Druhá otázka se týká Kypru, Turecko. Evropská unie. Vy říkáte, že budete podporovat a že doufáte, že jste optimista ohledně té možnosti stávajícího prezidenta Kypru se dohodnout, že ho budete podporovat. samozřejmě to má co dočinění s dalším závazkem rady a to je přístup k tureckým přístavům a letištím. Zde za vašeho předsednictví byste asi měli přijmout určitá rozhodnutí. A jak vidíte tuto perspektivu? Děkuji, paní Flotr. Pan minister má nyní slovo. Thanks and I start at the... Děkuji. Mám začít na konci? Asi ano. Já jsem naznačil, že eh, švédské předsednictví se eh, bude snažit stavit na rozhodnutích, která byla přijata dříve a vím, že několik těch rozhodnutí je relevantní v souvislosti s touto problematikou, nejsou třeba vzájemně provázána, ale potřeba celou věc vnímat v kontextu a v každém případě se velmi důkladně zaměříme na odpovídající závěry rady a budeme zvažovat, eh, co dále můžeme podniknout. A samozřejmě v otázce Kypru je to velmi zásadní. Kypr. Padla tady otázka invaze do členského státu. Eh, rok 1974 Eh, pan Papadopoulos již v té době eh, ne, byl ve funkci, ale v každém případě eh, diplo, možná nediplomaticky řečeno, tam byla slabší osobnost, ale v té době Chunta iniciovala celou sérii událostí v Kypru, které vedly eh, k tomu současnému stavu. Eh, a eh, samozřejmě chunta by nebyla vůbec, neměla mít možnost dostat se do blízkosti evropských institucí a skutečně ta tragédie zůstává, nepodařilo se jí překonat dodnes. Je to opravdu smutné. Velmi rádi bychom Eh, to vyřešené měli. My víme také, proč k tomu nedošlo ani v roce 2004. A skutečně jde o dědictví 60. let 1960, 1974, dědictví dokonce i roku 2004 a můžete si vybrat kteroukoliv část toho dědictví, eh, ale musíme s ním naložit komplexně. Eh, a máme dohodu, což je dobré, ale neměli bychom bojovat války minulosti, Měli bychom se dívat do budoucnosti. V současné době máme dva vůdce na Kypru, kteří jsou ochotni spolu jednat a kteří jsou skutečně odhodláni překonat všechny problémy a rozpory minulosti. Doufejme, že ta jednání uspějí a snažíme se maximálně každý z nás jako jednotlivec nebo Unie jako celek pomoci eh, a na pomoci k dobrému výsledku těch jednání, protože v tomto smyslu je to dobré eh, pro celý region a také je to ukázání láskou, přesvědčení o evropských ideálech a tedy překonávat konflikty, války, eh, rozpory z minulosti a Bůh ví, že eh, v tomto směru skutečně nás čeká v té části Evropy hodně. A Blízký východ Eh, naprosto souhlasím s názorem, že eh, musíme být aktivní silou eh, na Blízkém východě. Ono se to snáze říká, než dělá, aspoň v současné chvíli. Co je pozitivní pro zatím. Ať už hovoříme americky nebo američané hovoří evropsky, hovoříme s Američany stejnou řečí a to je poměrně novinka. Jsem tomu velmi rád. Důležité je, že probíhá dialog Eh, o celé řadě záležitostí eh, a mírové iniciativě přikládáme velký význam. Je to obrovská příležitost pro budoucnost a musíme také vnímat otázku stavu na palestinských územích, což je problematické politicky e, i ekonomicky a měli bychom si uvědomit, že eh, v lednu příštího roku, ale ne o mnoho později, budou v Palestíně volby a vítěz těch voleb bude velmi důležitý ty volby zahrnou celou řadu různých politických sil, eh, ty, které jsou pro i proti, to je ve volbách typické. A proto je důležité, abychom dokázali nabídnout naději mírovému procesu, a to až do těch voleb. A to samozřejmě je záležitost, které jsme si plně vědomi Víme, že Washington si toho je vědom také. Zkusme spolupracovat. A zkusme posunout věci dopředu. Máme Libanon a pozitivní vývoj tam. Probíhá dialog se Syrií. E, celá řada otázek na stole pro e, vyřešení palestinské otázky. To je skutečně velmi kritická záležitost. A něco, na co jsem minule neodpověděl. Jednak se to týkalo českého problému s vízy. My jsme požádali komisi, aby nám podala zprávu protože to je v kompetenci komise, uvidíme, eh, jak pak budeme moci reagovat my. Pak máme různé otázky, například schopnost zvládat krize, ehm, tak jak tady o tom hovořila Maria Delaku a podobně. Já si myslím, že eh, nejlepší eh, cesta, jak zlepšit schopnost zvládat krize, je implementovat Lisabonskou smlouvu. Není to samozřejmě e, všelék, ale když zvažuji rotující předsednictví společně s Čechy e, a tak dále, vidíme, jak jaká velká poptávka po celém světě eh, pro řešení krize je. Žádají nás o konzultace nad rámec schopností těch nejschopnějších z předsednictví. Jsme skutečně obětí vlastního úspěchu v Evropě v tomto smyslu. A jedině eh, dokonalejší společné instituce nám umožní lépe reagovat na tuto vzniklou poptávku v Evropě po řešení krize, eh, řešit problémy, o kterých tady diskutujeme, a zároveň ošetřit otázky obrany, diplomacie, eh, pomoci a tak dále. To vše je potřeba. My to víme. Eh, co se týče eh, bojových skupin. To je potřeba projednat s ministry zahraničí, ale s dalšími rezorty také. Rád bych tedy tuto vojenskou možnost viděl v budoucnu protože jsme se setkali s jednou situací, tady zmíněna nebyla, ehm, kdyby se byly takové síly osvědčily ehm, a skutečně se muselo zvažovat ta seskupení, která existovala e, a možná v Bruselu na papíře něco takového existovalo, ale pokud jste se podívali přímo do terénu, tak e, e, ty jednotky tam skutečně nebyly spíše E, tyto skupiny jsou nástrojem nákladným nástrojem e, a pokud se nemají používat, neměli bychom si na to stěžovat. Švédsko investovalo do e, Švédsko neinvestovalo do ozbrojených sil se správných důvodů, investovalo, ale i když je nepoužilo. Měli bychom zajistit, aby tyto síly existovaly, aby pokud by taková chvíle nastala, doufáme, že nenastane, aby ty eh, ozbrojené síly byly k dispozici a mohly být nasazeny třeba do deseti dnů společně s civilními prostředky a dalšími prostředky a doufejme, že v tomto smyslu eh, i to eh, dokáže vyřešit řadu problémů v Bruselu komplexní strategie Středomoří. Mělo by to být Unie pro Středomoří se všemi obtížemi, které to může přinést. Já jsem zastáncem koncepce Unie pro Středomoří, ale jsem si vědom také problémů, které tam vznikají. Naskýtá se také pilo- filozofická otázka, kterou si musíme zkusit zodpovědět, stejně jako u východního partnerství. Jde o partnerství mezi Unii jako celkem a konkrétním regionem. Tedy celá Evropská unie Brusel a těch 27 členských států, eh, kterým jde o problémy Středomoří. A právě proto tam Unie vnáší přidanou hodnotu. Nejde pouze jenom o radu pro Středomoří, nic proti, eh, ale důležitý je vstup Evropské unie jako celku. Stejně tak o východního partnerství. Nejde jenom o partnerství Polska, Švédska eh, a dalších pár zemí s východní Evropou, ale je to partnerství Evropské unie jako celku a jejich institucí právě s těmi zeměmi toho partnerství. A v tomto smyslu eh, to má také institucionální implikace. Ehm, a jedině tak dlouhodobě dosáhnout transformačního účinku eh, na vztahy se eh, zeměmi, tak jaké bychom je chtěli mít. 23 srpna a postoj švédského parlamentu. Musím říci, že v tomto směru nejsem dostatečně aktuálně informovan, ale předpokládám, že se něco připravuje. Problém je v tom, že švédský parlament má teď poměrně dlouhé parlamentní prázdniny v tu dobu, ale to rozhodně nebrání, abychom uspořádali nějakou akci. Rozhodně stojí za zdůraznění, že eh, nás čeká řada důležitých dat, eh, ačkoliv se rád orientuji více na budoucnost než na minulost, někdy je vhodné si na minulost vzpomenout. Měli jsme 9. Eh, srpna, 23. srpna a máme 1. září také jako důležité datum. Všichni víme, o co tam jde. Pak 9. a 17. listopadu, kde jsme uvažovali zamýšleli se nad minulostí a dopady, které události v minulosti měly na současnost a budoucnost evropských institucí. Afganistán, Pakistán, priority. Požádali jsme radu a komisi, sekretariát rady a komisi jsme požádali, aby se obrátili na ministry zahraničí s posíleným balíčkem civilních a politických úsilí v Afghánistánu abychom doplnili bezpečnostní opatření, která tam jsou nezbytná. Je důležité zajistit eh, mír a pořádek a jenom tak lze zajistit stabilitu do budoucna. Myslím si, že můžeme nasadit více prostředků, které Evropská unie v tomto smyslu má eh, než dosud, ačkoliv všichni víme, jaké obtíže s tím souvisejí, pokud chceme mobilizovat policii a další složky. Eh, a nakonec k panu Kukanovi evropský rozměr, evropská perspektiva naprosto samozřejmě. Mě vždycky ohromí ta evropská perspektiva, ať už je to na Balkáně, na Kavkaze nebo na Ukrajině. Právě vy jako poslanci Evropského parlamentu představujete sen pro mnoho zemí, které jsou za našimi hranicemi. A ten sen má takovou moc, že dokáže změnit jejich společnosti. Pokud jim ten sen vezmete, Bojím se, že tam mohou převládnout temné síly. Proto si myslím, že ta perspektiva v širší oblasti v okolí Evropské unie by zůstat měla. Měla by být silou stability rozhodně na jihovýchodě Evropy, na západě Balkánu. To je velmi důležitá perspektiva. Děkuji za vaše laskavá slova. Děkuji, pane ministře. Ještě zde máme celou řadu eh, zájemců ale eh, poněvadž pan eh, eh, mm, ministr má skutečně málo času, tak prosím 30 vteřin. A jako první kolega Svetačevič. Děkuji, pane ministře. Já nejprve bych chtěl vám poděkovat, jak jste se osobně zapojil do, toho partner, do, do otázky východního partnerství. Ale já mám otázku na porušování lidských práv v Bělorusku. A mm, jak asi víte, tak zde eh, nyní máme 11 účastníků eh, mírové eh, demonstrace v lednu, kteří byli odsouzeni, jeden dokonce odsouzen na rok odnětí svobody a i další aktivisti, kteří byli ve vazbě a nyní čekají na proces. A já tedy na vás apeluji, aby vztahy s běloruskými orgány byly prioritou číslo jedna, tedy otázka poručo, porušování lidských práv a věznění. Děkuji, pane Potasěviči. A nyní kolegyně de Kaiser. Děkuji, pane předsedo, pane Bilte. Eh, asi prozatím toho moc nenaděláme na Středním východě, ale určité věci by se mohly pohnout. Třeba Sýrie, eh, to je, to je důležitá pro naše vztahy s Libanonem, s Iránem a možná i s Palestinou a asociační dohoda je zmrazená, eh, byla eh, i trochu oživena, potom trochu pozastavená českým předsednictvím, zase ji chcete oživit a je to eh, součástí programu zasedání neformálních, zasedání ministrů Gimlich, Gimlichu, tedy 4. září. Děkuji, paní de Kaiser. A nyní má 30 vteřin, pouze 30 vteřin kolega Komucakos. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře. Bohužel, omlouvám se, ale úplně jsem to nepochopil, váš historický odkaz na řeckou diktaturu. To nemůžete použít jako ospravedlní 35-letého nelegálního obsazení turecké části Kypru. Myslím, že to bylo nesprávné, měl jste to vysvětlit trochu blíže, poprosil bych vás to vysvětlit blíže, až Eh, vystoupíte příště na začátku švédského předsednictví. A samozřejmě vyslat negativní signál do, do Turecka, říci, že nebudou plnými členy, to také není dobře. Ale také není vhodné neustále ustupovat Turecku. Eh, děkuji, kolegy, kolega Baceli. Eh, děkuji, pane předsedo. Mm, takže mm, Lisabonská smlouva, eh, eh, zde máme i rozsudek německého soudu, to mě trochu leží více na srdci než irské referendum. Já se ptám, eh, zdali zde není nějaký takový problém, který by byl pro rozšíření Evropy. Já chápu vaše důvody, ale já bych nechtěl, aby tato smlouva mm, byla v tomto problematická, protože my eh, teď máme, jak to vypadá, hodně interních problémů, více než těch, které jsou externí, takže možná bychom si mohli dát nějakou pauzu při rozšiřování Evropy a eh, pokud je o tyto aspekty naší vnější politiky. Děkuji, pane Baceli, a nyní máme zde zástupce eh, frakce ALDE, Fan Balen. Děkuji, pane předsedo. Hodně se hovořilo o Kypru zde, i Kypřany o tom mluvili, ale já mám otázku. My máme dohodu s Ankary eh, podle Vídeňské úmluvy o smluvním právu, to znamená, když podepíšete smlouvu, tak ji musíte ratifikovat a implementovat. A jak během švédského předsednictví budete apelovat na to, aby dohoda z Ankary byla realizována i ze strany Turecka? Děkuji. Nyní eh, má eh, slovo Kolegyně Boskurt. minister. Děkuji, pane předsedo. Mám dvě krátké otázky. První se týká Turecka. Na konci eh, roku bude to no, letiště, jaké jsou tam umluvy, dohody mezi oběma představiteli obou skupin a je EU ochotná tak dlouho čekat, i když je třeba podniknout určité kroky v souvislosti s Tureckem. A za druhé Honduras byla učiněna tvrdá opatření proti Hondurasu, ale nepomohla. Zajímalo by mě, jak dlouho, jak daleko zajde EU a bude hledat řešení. Děkuji, slovo má kolegyně Lochwiller. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, vy jste podtrhl, že chcete se více zaměřit na otázku lidských práv. A to je také zapotřebí. My vás v tom podporujeme, protože věrohodnost Evropské unie v otázkách lidských práv utrpěla, protože eh, členské státy státy EU porušily lidské práva v rámci boje proti terorismu, který se vedl i zde na území EU. Vidíme, eh, vítáme, že je zde ochota se poučit z chyb a zabránit budoucím chybám. Já se chci zeptat, co chce udělat švédské předsednictví proto, aby převzali evropské státy zodpovědnost v souvislosti s dokumentovaným porušováním lidských práv v boji proti terorismu. Děkuji. Kolega Prody má slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře, za to, že jste přišel. Moje otázka se týká globálního oteplování a e, negativního výsledku e, zasedání G13. Nedošlo k žádné dohodě o tom, jak zmírňovat dopady. Myslím si, že i náš návrh je příliš eurocentrický. Eh, chybí nám eh, taková klauzule spravedlivého přístupu k rozvojovým zemím, protože bez toho se globálně nedohodneme. A tu globální dohodu nutně potřebujeme. Děkuji. Eh, kolega Mavro Nikolas. Děkuji a také blahopřeji k zahájení švédského předsednictví. Já samozřejmě budu hovořit o Kypru. V Evropské unii nemůžeme přímo zasáhnout do vyjednávání, ale máme vliv, co se týče vstupních vyjednávání s Tureckem. A tam můžeme Eh, Turecku jasně eh, naznačit, že toto řešení musí odpovídat také společnému AKI a že není akceptabilní okupace. Když už hovoříme také o problémech nelegální migrace, mohlo by předsednictví ukázat, že je nezbytné, jak eh, musí být podkupána kolonizace severní části Kypru ze strany Turecka. Děkuji, kolega Howitt. Blahopřeji, pane Bilte, k tomu, co jste eh, řekl k zabití advokátky a k tomu, co jste řekl k eh, britským zadrženým v Iránu a k Fran- a já bych rád, kdybyste mi potvrdil, že i přes ten fakt, mm, mm, že nejsou třeba ozbrojeni, tak ty naše síly jsou odstrašující silou. A chtěl bych se zeptat na vztahy s Ruskem. Uh, ještě mm, myslíte si, že dojde k nějakému pokroku v Abcházi a východní Osety? Děkuji. A poslední eh, příspěvek, čímž uzavřeme rozpravu, je to kolegyně Gomez. Pane ministře, Jediný hlas, který zde slyšíme, který se týká eh, eh, Rady bezpečnosti a její reformy, je papež. A co i vaše předsednictví? Hodláte vyvinout nějaké úsilí na nadcházejícím valném schromáždění? A teď k Africe. Eh, zde eh, to je otázka, která je velice relevantní pro bezpečnost a mír a eh, pořádek. A to je, to je obžaloba Omara Shima ze strany ICC, Mezinárodního trestního soudu. Máte k tomu něco? Já se omlouvám ostatním kolegům, kteří chtěli slovo, ale já jsem použil velice striktní pravidlo a hm, hm, hm, už nebyl potom prostor, protože někteří využili čas více a zde i čas pana ministra je omezený, proto závěrem eh, dám slovo panu ministrovi, aby zareagoval na to poslední kolečko. Eh, děkuji, já budu stručný. Hlas Evropy by, eh, pokud je o reformu Rady bezpečnosti, ten eh, eh, bude vidět a slyšet, i když v rámci Evropské unie jsou rozdílné názory. Některé státy, které jsou členy Rady bezpečnosti, mají určitý názor a jiné mají jiný názor. A, takže asi zde se Evropě nedaří hovořit jednotným hlasem a já jsem docela pesimista za švédského předsednictví, bohužel moc se toho nestane v příštích šesti měsících. Nemohu nic slíbit, ale slíbím, že budeme podporovat ICC, Mezinárodní trestní soud. Ale je to těžké to nějak vybalancovat, pokud jde o mírový proces, který bychom chtěli vidět třeba v Sudánu, potom je ta otázka Darfuru a a zde nás čekají tam volby a my ale e, samozřejmě podporujeme ICC. Bělorusko. Zde e, e, sejdeme se s ministrem mm, běloruským, kdy v úterý a ujišťuji vás, že se o tom bude mluvit. Již proběhly předběžné uh, proběhla před náš předběžná jednání, paní komisařka Ferrer-Waldner tam byla a i někteří jednali s Lukašenkem, já ne, ale mohu vás ujistit, že budeme mluvit jasně v této věci. Pokud je o Střední východ, to byla otázka mm, na Syrii. Eh, můj náměstek tam byl nedávno, byl v Damašku eh, na jednání a my chceme pokračovat eh, i s touto perspektivou pro mírový proces. E, je to i důležité ve smyslu vztahu k Libanonu i k Izraeli, nemluvě i ve vztahu k Iránu. To je ale jiná dimenze také. A porušování lidských práv v evropských zemích. Ano. Nejefektivnější nástroj, které máme, e, to je Evropský soud pro lidská práva, který já velice podporuji. A máme i ten nejsilnější nástroj na ochranu lidských práv, nejsilnější na světě. A e, e, to pokrývá e, i Rusko. Já jsem byl předsedou výboru ministrů Rady Evropy po určitou dobu a i se Španělskem, se Slovinskem, kdy všichni jsme pracovali na posílení mechanismu a musíme zajistit, aby ten soud byl podporován ve všech ohledech a abychom implementovali jeho judikaturu. Také je třeba pochopit, že Švédsko také není žádný anděl. I my jsme prohráli různé věci před soudem lidských práv, kdy docházelo k porušování lidských práv, i když ne tedy vážná porušování, ale menší porušování, ale to je třeba brát vážně a museli jsme proto změnit naše zákony a to je dobrá věc. A já eh, eh, to říkám ostatním zemím, takže to jsou instituce, které musíme respektovat i my, eh, a ne, že budeme tedy kázat ostatním jenom. A potom smlouva z Ankary, to není, to je ten protokol. To je asi protokol, ano. To je to tež. Mm, mm, takže musíme Eh, já myslím, že vlastně na to jsem již odpověděl. Honduras. Eh, já myslím, že tam jsme udělali správnou věc. Podpořili jsme prezidenta Ariase, jeho úsilí, protože on má vlastně takový nepřímý mandát eh, organizace amerických států a e, nejenom proto, že vyhrál nebo má tedy Nobelovu cenu míru, ale on je tím správným člověkem pro toto a e, také i my neseme určitou odpovědnost za mír a já e, doufám, že do budoucna naše instituce budou silnější, pokud je o prosazování demokracie a míru i v této části světa budeme mm, apelovat na různé organizace amerických států, ale třeba organizaci nebo Unii afrických států a další eh, mm, jihovýchodní organizaci států, mm, tedy, eh, tedy organizaci států jihovýchodní Asie, takže já myslím ale, že bychom neměli se do toho vkládat nebo vstupovat do toho, ale měli bychom podporovat tyto regionální organizace. A když se to nepovede, tak eh, třeba máme různé nástroje, jako jsou smlouvy o volném obchodu a podobně, ale to je věc jiná. A nakonec změna klimatu, to nebudu rozebírat. Pochopil jsem to, eh, předám eh, toto sdělení těm, kteří vedou vyjednávání a e, potom e, Gruzie. Já jsem celý den strávil s misí, abych viděl, jak funguje. A ještě krizový management. To je to, co tam děláme v posledních dvou letech. A ukázalo se, že e, máme velké možnosti, pokud jde o ty naše mise, které jsou těžké a úspěšné, třeba mise v Čadu, ve Středoafrické republice a za velice těžkých okolností. Velice náročný mandát, velice náročná situace to byla a nám se to podařilo. Ehm, předali jsme zemi Spojeným národům a tam byli Švédové, Belgičani, Rumuni, Francouzi se do toho zapojili a další, kdy jsme ukázali, že jsme vojensky schopní. Nikdo jiný nebyl schopen to udělat, ani OSN. My potom jsme předali zemi OSN. Nyní máme eh, misi Atalanta a to bylo něco, co také bylo nemyslitelné v minulosti a funguje to. Eh, a hodně jsme tím přispěli. Také jsme ukázali, že jsme schopni eh, působit za očekávání a potom i eh, my eh, já na té misi jsem viděl, že to je velice účinná mise, i když neozbrojená, je monitorovací pouze, ale hodně přispěli ke stabilizaci velice křehké situace, která se týká hranice mezi Abchází a Jižní Osetí. A bez nich by to asi vypadalo úplně jinak. Jejich mandát je pokrýt celé území Gruzie. Viděl jsem s potěšením, že berou ten mandát vážně, to znamená skutečně hlídkují v celé oblasti, v celé Gruzii. A také víme, že eh, všechny mezinárodní organizace eh, byly vykázány z Abcházie a z Jižní Osetie, eh, čehož litujeme a využijeme všechny možnosti, abychom podpořili eh, různé organizace, které by měly být tam a chránit lidi. A eh, chcem, budeme chtít, aby UMM mohli monitorovat situaci v Abcházii Jižní Osety, ale asi se toho nedosáhne v krátké době. Máme však Mm, politiky, které e, e, jsou důležité, i když se asi nepodaří v krátkodobém horizontu, protože jde o princip, principiální otázky, takže UMM hraje stabilizační roli v Gruzii, má mandát rady a také i e, jde o takovou principiální politiku pro dlouhodobé řešení konfliktu v daném regionu. Děkuji. Ano, děkuji. Děkujeme panu ministrovi za to, jak obšírně a kompletně zde pohovořil. Děkuji kolegům, eh, eh, kteří přispěli k hluboké a různorodé diskuzi. Eh, zde určitě naše spolupráce bude pokračovat v příštích měsících pod vedením předsednictví my e, jsme skonstatovali, že zde tato naše spolupráce byla velice efektivní vždy. Takže děkuji a e, pozdravíme pana ministra. Thank you. Uh, La riunione prosegue con alcune... Pokračovat mám pár sdělení k posledním dvou bodům programu, protože jste obdrželi vy všichni dvě složky, které připravil sekretariát. První v angličtině pouze. A zde jde o zprávu o aktivitě tohoto eh, výboru v předchozím funkčním období. A druhý materiál se nazývá InfoKit, což je informační materiál o eh, hlavních aktivitách výboru AFET, kde se nastěňuje určitý rámec eh, a identifikují se naše příští etapy naší činnosti. V tomto okamžiku pouze v angličtině a v prvních dnech září ve všech ostatních jazycích, tak abyste všichni mohli se obeznámit s tím, co nás čeká. Také ještě další sdělení. Dnes ráno úřad předsednictví se sešel a rozhodl, že kolegovi Peterlovi nebo že rozhodl, že kolega Peterle je zpravodajem k smlouvě o partnerství a spolupráci s Tadžikistánem a stejně kolega nebo kolegyně Nates Wittenbreuken dostala zprávu o rozpočtu Eh, společenství na rok 2010. Také i eh, byl předán harmonogram našich schůzí. A nyní eh, mohu hned přejít k programu, k pořadu jednání, podle kterého zde teď máme zprávu o rozpočtu 2010 a dám slovo kolegyni Nejc, aby věc vysvětlila. Prosím, máte slovo. Uh, Pane předsedo, vážení kolegové, děkuji za slovo. Na úvod eh, vás požádám o trpělivost, protože eh, jsem sestavovala eh, toto stanovisko a zprávu a stavěla jsem v tomto smyslu eh, na, na práci kolegy Svan a v tomto smyslu eh, mm, ještě nástupnictví bylo otevřené a eh, já jsem se ujala této práce, ačkoliv rozpočet Eh, skutečně eh, přímo eh, není mojí nejsilnější stránkou, přesto se však pokusím udělat maximum. My jsme už nechali rozdat, už sekretariát komise a také naši administrátoři zpřístupnili dva dokumenty. Jednak návrh stanoviska našeho výboru o návrhu rozpočtu. E, toto by mělo být určeno rozpočtovému výboru a pak pracovní dokument, e, kde je řada poznámek, které vám předkládám. E, víme, že je tam celá řada návrhů pozměňovacích, které vám také předkládám. A vy se budete muset rozhodnout, jak se k ním postavit. Zda třeba případně chcete předložit další pozměňovací návrhy, pokud se nemýlím, datum, termín je 25. Eh, srpna, do kdy máte předložit další pozměňovací návrhy. Eh, tedy, jaké jsou nejdůležitější aspekty eh, jednotlivých sekcí návrhu rozpočtu. Tedy hlava 4, tam nás nejvíce překvapil fakt, že chybí finanční prostředky obecně. To není poprvé, kdy se to stává. A jak komise, tak dokonce i rada ve větší míře tak činí, protože jsou si vědomi toho, že eh, mohou nastat nepředvídané situace, akutní situace, eh, služby se budou maximálně snažit udělat eh, nemožné, aby našli finanční prostředky které budou potřeba e, a budou se snažit je nechat schválit vždycky včas. A my si ale uvědomujeme, že e, ta, e, to by se nemělo používat pro dlouhodobé rozpočtové kroky. Rozhodně by se tak neměla definovat dlouhodobá politika pokles v závazcích se dá částečně vysvětlit financováním nástroje eh, pro potraviny, Food Facility Instrument, který byl eh, přijat v prosinci 2008 a eh, který byl financován především z rozpočtu roku 2009 47% celkové jedné miliardy, s tím, že pouhých 17% zůstává na rok 2010 a rozpočet tohoto roku zarazila mě ještě jedna věc a pro mě je to záležitost nepřijatelná a to naprosto nerealistický pokles financování pro Palestínu. Měli bychom trvat na tom, aby hlavní rozpočtový postup, tedy základní rozpočtový postup, byl vždycky základem pro naší práci. A jak jsem uvedla, není seriózní nerealisticky snížit tu částku, ačkoliv víme, že v následujících měsících bude nezbytné tu částku zase navýšit a hledat prostředky někde jinde. To je druhá poznámka. A komise také poznamenává, že celkový podíl vyčleněných plateb je nižší než eh, v předchozích letech, protože eh, nesplněné závazky, tak jak ve francouzštině eh, se používá výraz sekirest a liquide, tedy zbytkové nerozdělené fondy, znamená, že se to týká faktu, že implementace se jednotlivých a strategií se podstatným způsobem zlepšila a doufám, že tomu tak opravdu je. Ehm, částka 220,8 eh, milionů eur, tedy 2,8 eh, hlavy os, eh, procent hlavy 4, je vynaloženo na nově se rozvíjející státy. No to je poměrně podstatná částka a představuje určitý manévrovací prostor také, ale Měli bychom si to srovnat se skutečností, že komise vyjádřila svůj eh, názor zvýšit vyčleněné prostředky pro Palestínu, tak jak by tomu mělo být, a stejně tak to navýšit také pro Kubu, Gruzii, Kosovo a eh, podporu sjednocení Kypru a také čtyři iniciativy v boji proti klimatické změně. To všechno by mělo být financováno z tohoto rozpočtu. E, a zdá se tedy, že už prostředky vyčleněny téměř byly, alespoň z největší části. Nebylo by tedy seriózní to překládat, e, předkládat pouze pod tím označením marche de A e, samozřejmě musíme mít také rezervy pro nepředvídatelné události, ať už při, přírodní katastrofy nebo cokoliv dalšího, co může v roce 2010 nastat. Ehm, a pokud by něco takového nastalo, budeme mít obrovské obtíže to financovat. Rada snížila závazky ehm, pro hlavu 4 o 89,11 milionů eur. Eh, a eh, to, eh, jak jsem už řekla, znamená navýšení části, kterou komise ponechala na 309 milionů. Komise tedy tam vyčlenila 220,8 milionů a rada to ještě dále navýšila na 309,9 milionů. Předběžný návrh rozpočtu komise navrhuje celkový objem závazku 7,9 ve srovnání s 8,1 miliardou eur za minulý rok. Snížení o 2,3 tedy a platby, které se navrhují, vykazují snížení o 7,9 Celkový objem financování pro politiku sousedství je pouze o trošku snížený oproti roku eh, předchozímu. Toto snížení se dá vysvětlit nerealisticky nízkými závazky a eh, prostředky vyčleněnými pro Palestinu, ale o tom už jsem hovořila závazky pro Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva, stejně tak jako závazky a vyčleněné prostředky na nástroj předvstupní, eh, vykazují také snížení na rok 2010 ve srovnání s objemy na rok 2009. Měli bychom mít na paměti, že pro rok 2010 se předpokládá 100 milionů eur, které byly vypůjčeny z, politi- z nástroje politiky sousedství, eh, volného vstupu a také dalších nástrojů k tomu, aby bylo možné financovat e, nástroj pro potraviny. A to se bude splácet v letech 2011 až 2013. Je to tedy příklad toho, e, k čemu dojde, když e, ustanovení nejsou přesná, v průběhu roku se půjčují peníze z jiných zdrojů a zároveň je potřeba to také splácet. Setkáváte se tedy s situací, kdy máte rozpočet, a který dost neodpovídá realitě eh, v roku 2010. A to rozhodně není dobrý základ pro návrh rozpočtu. Rada také navrhla snížit administrativní výdaje u celé řady liní. Dovedu si představit, proč to rada dělá. Ehm, myslí si, že je to snadné. Vidíte administrativní výdaje, škrtnete a je to. Ehm, bez toho se určitě obejdou, ale současně chceme, aby všechny strategie a politiky byly správně implementovány eh, a to efektivně implementovány a rychle dokonce. A pokud máte nedostatek administrativních pracovníků pro tu implementaci, tak to nepůjde. A ve výsledku, když snížíte administrativní výdaje příliš, eh, tak tím podkopáváte vlastní politiky a strategie. A to rozhodně není dobré. A na závěr. Také jsem navrhla pozměňovací návrh, který doplňuje prostředky pro linii 190803 eh, pro strategii Baltského moře. V současné době tam nejsou prostředky eh, alokovány, ale doufejme, že a předpokládáme, že by tam být měly. Moji kolegové z regionu navrhují doplnit 20 milionů eur k této rozpočtové linii, což je podle mého názoru možná příliš velkorysá částka, ale do září uvidíme, co se nám podaří s tím udělat. Vážení kolegové, tolik tedy eh, k mým poznámkám ehm, a navrhuji skutečně některé změny každém případě eh, doporučuji doplnit eh, rozpočet o realistický pohled eh, z hlediska závazků, ale také v souvislosti s vyčleněnými platbami. Děkuji. Grazie, Děkuji, paní Nejc. A nyní má slovo kolegyně, pardon, kolega, kolega, on, kolega Galer. Herr Vorsitzender, Ähm, ich unterstütze das alles, was die... Děkuji, eh, já podporuji slova paní Knights Itebruk. Ehm, za poslední léta jsem se podílel na rozpočtu hodně, protože jsem byl v rozpočtovém výboru a můj obecný dojem Eh, z těch obecných, z těch specializovaných výborů, je, že lidé se museli nějakým způsobem vyrovnat s těmi čísly, ale rozpočet je vždycky výsledkem vyjednávání. A to, co tady jako rozpočet máme, představuje jenom takový ob- krátký obrázek, stručný. Ehm, a to pak může ve skutečnosti vypadat jinak, když se bude reagovat na požadavky. I komise provede řadu změn. Ehm, a tak dále. Co se týče hlavy 4, eh, zahraniční věci, máme chronické, ne, chronický nedostatek finančních prostředků, konkrétně pro Palestinu. T, eh, tomu tak bylo mnoho let, kdy zcela zjevně se pravidelně peněz nedostávalo pro implementaci. My jsme to vždycky zdůrazňovali a zdůrazňovali jsme, že potřebujeme realističtější přístup k rozpočtu. Potřebujeme víceletý plán ehm, na rozpočet, abychom dokázali realisticky odhadnout jednotlivá čísla. Zdá se tedy, eh, že každých pár týdnů dostáváme od komise eh, nějaký návrh, kde se mění rozhodnutí, která dříve padla. Můžeme tedy kritizovat přístup k Palestině a v tomto smyslu e, za tou kritikou stojím také bod 5 v návrhu, kde se doporučuje snížit financování nástroje pro demokracii a lidská práva. Máme každý dobrý důvod abychom využili ten nástroj účinněji a efektivněji. Eh, Irán by byl takovým klasickým případem, kde bychom to mohli využít. Nezvažujeme to jako mm, nejhorší katastrofický scénář. Naopak bychom měli ten nástroj používat správně. Zdůrazňujeme vždycky, že jde o nástroj, který můžeme použít eh, i bez eh, souhlasu vlády. Můžeme podporovat občanskou společnost nebo právníky, kteří obhajují různé lidi a tak dále. Nepotřebujeme schválení vlády změněného státu a právě proto do toho nástroje potřebujeme pro země jako Irák velké objemy finančních prostředků. Proto bych řekl, že škrty právě na tomto místě nejsou správné. a já také sám předložím nějaké pozměňovací návrhy. Grazie, onorevole Galler. Děkuji, pane Galler, a nyní má slovo kolega Muniz. Děkuji, pane předsedo. Já v zásadě souhlasím se spravodajkou a především s tím konstatováním, které se pořád opakuje, to znamená, e, to e, jsou ty dotace do těchto položek, protože zde se berou peníze z těch rezerv, což znamená, že potom parlament nemá žádné rezervy, žádný manevrovací prostor, aby mohl rozhodovat ad hoc o nových případech, e, které je třeba zafinancovat z rozpočtu je těžké vysvětlit, jakou rostoucí roli hraje Evropská unie a jak potom eh, to bude mít dopad do rozpočtu. Je těžké vysvětlovat, jaká je role Evropské unie, kterou bude hrát eh, a potom eh, se to mm, neustále se hovoří o tom, že hrajeme významnou roli, ale nejsou na to peníze. A proto eh, eh, potravinová pomoc, eh, tam často ty peníze jdou jinam. My, třeba moje země, my jsme vyvinuli určité úsilí a vytvořili jsme na to finanční prostředky a potom byly realokovány jinam. Dále Jižní Amerika, Latinská Amerika, to je neustále téma. Zde máme návrh rozpočtu, kde není toho moc v těchto položkách pro Jižní Ameriku. Mě by zajímalo vysvětlení ze strany komise, proč tomu tak je. Děkuji paní Munis a nyní má slovo kolegyně Losing. Já es já ja von der chronischen ano, hovořilo se o tom, že rozpočet je chronicky podfinancovaný a tak jako ve zprávě a i ve zprávě paní Nejc je konstatováno, že potřebujeme eh, mnohem sebevědomější rozhodnutí o financování a rozpočtu, co se týče růstu, vytváření pracovních míst. A já bych zde měla několik návrhů, jak prostřednictvím změn v rozpočtu bychom mohli tyto úkoly zrealizovat. Zvýšené finance, které jsou zapotřebí na zahraniční politiku, by neměly e, být investovány do zbrojení a vojenských aktivit, ale do potírání chudoby, podporování práv žen, e, ekologického zemědělství a celé řady dalších témat. Článek 28 odstavec 3 e, smlouvy o EU praví, že jsou zakázány financování vojenských záležitostí a je třeba zkontrolovat, zda je to skutečně vždy plněno. Existují příklady, které by měly být přeskoumány, například projekt satelitního systému Galileo anebo African Peace Facility. Je zde otázka, kolik peněz z roku, pro rok 2010 na Galileo je Eh, vyhrazeno například za to z eh, rozpočtu zemědělství a nakolik je projekt Galileo slučitelný s tím zákazem zbrojení. African Peace, Facility používají se tyto částky skutečně k přímému boji s chudobou a to výhradně. Nechci zde hovořit o všech eh, položkách, o kterých mám podezření, že jsou využívány i pro vojenské záležitosti, eh, například mechanismus Atila nebo financování GMES. Domnívám se, že pokud by ty prostředky šly opravdu pouze do civilních oblastí, zbyla by nám mnohem více financí, abychom splnili požadavky, které zde byly jmenovány. Děkuji. Děkuji paní Lozing. A nyní má slovo kolega Salafranka. Děkuji, pane předsedo. Ano, my zde máme typický případ rozpočtu, kdy dochází k škrtům, kde eh, se eh, redukují eh, jak závazky, tak i platby pro náš výbor. Já zde jenom bych chtěl podpořit pana Galera v tom, co řekl, a požádat o vysvětlení, jak to vypadá s procedurou. My zde máme dva dokumenty, návrh stanoviska, kde podle pořadu jednání zde máme do konce srpna termín na pozměňovací návrhy a potom pracovní materiál, to je předložení jednoho pozměňovacího návrhu mm, předkladatelky. A takže členové výboru mohou předkládat pozměňovací návrhy k eh, návrhu stanoviska. Ano, a na druhé straně zde máme lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů ke konkrétním číslům z každé položky, z každé rozpočtové linky. Pan Galer jasně řekl pozici naší politické frakce eh, a v tom smyslu, že Eh, souhlasíme s, eh, s důvody paní navrhovatelky. Jenom bych chtěl říct, a řekl to i dnes odpoledne pan ministr, Chtěl bych zdůraznit eh, toho, že Evropská unie musí být operativní ve středozemním moři a zde i mhm, ministr hovořil o tom, že je nutné, abychom e, zajistili řádné fungování služby pro zahraniční, tedy vnější vztahy a i e, e, E, e, zde je třeba, aby tedy rada zajistila fungování této služby, e, pokud, bude, pokud projde Lisabonská smlouva irským referendem a tady nejsou žádné na to položky v rozpočtu, aby vůbec bylo možné zaktivovat tuto službu. Zde i souhlasím s paní Nejc, pokud jde o Palestinu a Střední východ a mně se zdá, že také velice správný ten eh, to zaměření na Evropský nástroj pro lidská práva. Dnes dopoledne jsem hovořil s kolegou Brokem o situaci lidských práv v Čečensku a také proběhly určité návštěvy tam. A my mm, jsme si řekli, že bychom měli prostudovat eh, toho, zda by nebylo vhodné předložit eh, určité pozměňovací návrhy, abychom posílili naše aktivity a komunikaci eh, s tímto regionem, který nyní v podstatě podstatě eh, je mm, eh, eh, mm, poznamenán těmi posledními vraždami, ke kterými došlo. Takže já bych chtěl vysvětlení o tom, jaká bude procedura postupu. To se netýká ale toho stanoviska, protože to jsem pochopil, zde máme a, jasno, ale pokud jde o ty pozměňovací návrhy k jednotlivým rozpočtovým položkám, o tom jde, kdy je můžeme předkládat. Zde můžu odpovědět hned, hm, samozřejmě po té, co jsem skonzultovat sekretariát 25. srpen, to je termín pro pozměňovací návrhy ke zprávě, tedy stanovisku kolegyně Nejc, a i pro celý rozpočet na rok 2010, ale datum 25. srpna to je závazné datum pro pozměňovací návrhy hm, jak ji řeknu na konci schůze, poté eh, to je datum pro eh, pozměňovací návrhy ke eh, stanovisku, které máme přijmout na výboru 2. září poté. Tak a nyní má slovo kolegyně Autela. Voin varmasti sanoa vihreiden ryhmän puolesta, että olemme hyvin... Děkuji. Za zelené chci říct asi tolik. My jsme spokojeni s tímto návrhem stanoviska paní Nec a také za výbor pro lidská práva. Musím říci, že jsem zvláště spokojená, že zdůrazňuje nástroj pro demokracii a lidská práva, protože právě toto je velmi efektivní cesta, jak vynakládat prostředky a také chci obhájit tuto rozpočtovou linku. A jak říkala paní Najc, je, e, musíme skutečně požadovat, aby se ten nástroj používal efektivně, cíleně a inovativně. A naše skupina připravuje pozměňovací návrhy, které zdůrazní užitečnost tohoto nástroje v severním Kavkazu, eh, kde je občanská společnost ohrožena. Děkuji. Děkuji, paní Autala. A nyní má slovo kolegyně Andrik Kiene. Ačiū pirmininkė. Visiškai sutinku su... Děkuji vám, pane předsedo. Souhlasím se zpravodajkou a jejím stanoviskem. Čtvrtá hlava rozpočtu právě e, velmi často trpí nedostatkem prostředků. Máme ambici posílit Evropskou unii jako jakožto globální vůdčí sílu. A chci zdůraznit balskou strategii, která patří k prioritám švédského předsednictví, tak jak tady podotkl eh, ministr zahraničí Švédska Karl Bild. Evropská rada by měla eh, strategii prosadit eh, říjnu a pak by měla začít implementace. E, a připravujeme akční plán pro celou strategii. A v tomto smyslu tedy podporuji stanovisko paní zpravodajky, že bychom měli ponechat třeba 20 milionů eur na implementaci zmíněné strategie v roce 2010. Děkuji. Dobře, tím jsme skončili e, s kolegy a nyní dám slovo zástupcům komise, pan Gary Miller a Andrej Lise. Tak prosím, máte slovo. Děkuji vám. Eh, omlouvám se ještě. Ano, ještě zpravodajka, ta vždycky dostane slovo eh, na konci, nebo chcete teď, eh, takže omlouvám se, prosím. Jenom velmi stručně. Ehm, návrh stanoviska v odstavci 6 na posledním řádku by mělo být Continued Financial Assistance věnované Turecko kyperské eh, komunitě to tam prostě vypadlo. Je un ma come ha scritto. Detail, ale jak napsal jeden velký eh, filozof, ďábel je vždycky v těch detailech. A prosím komise. Thank you, chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem Gary Miller eh, a vedu finanční odbor na generálním ředitelství pro zahraniční vztahy. A chci zdůraznit eh, novým poslancům, eh, jaká je úloha komise. My bychom měli zprostředkovávat, umožňovat tyto aktivity. Jsme tedy k dispozici poslancům, můžeme vám pomoci v této práci, která rozhodně není nikdy snadná. Chci na úvod pogratulovat paní Najc eh, za to, že se úspěšně ujala tohoto obtížného úkolu. V každém případě služby komise budou k dispozici při přípravě rozpočtového stanoviska, eh, protože obvykle míváme velmi dobré pracovní vztahy, velmi často jsme skutečně takzvaně naladěni na stejné tónině. Než dám slovo kolegům z DG Enlargement, Chci zdůraznit, že naše generální ředitelství odpovídá za hlavní vnější vztahy, za programování hlavních nástrojů v této oblasti. K tomu bude tedy patřit také nástroj pro rozvoj spolupráci. Snažíme se také koordinovat hlavu 4, což je víceletý rozpočet pro vnější akce. A také naše generální ředitelství řídí některé nástroje, například nástroje pro zvládání krize a další a nástroje stability. To jsou tedy základní témata, která jsou pro mě důležitá a pak, jak říkám, dám slovo kolegům z Generálního ředitelství pro rozšíření. Na úvod bych za nás chtěl říci, že ty obavy, které tady zazněly z nedostatku finančních prostředků, chronického nedostatku na vnější aktivity, to skutečně vyplývá velmi jasně z dokumentů, které zpravodajka předkládá. To je téma, které se objevuje z roku na rok pravidelně a komise chce říci, že my jsme udělali adekvátní odhady na výdaje, eh, o kterých si můžeme být jistí. Máme dilema. My vám musíme totiž návrhy předkládat už v květnu. Musíme odhadovat, co se bude eh, v dalším roce vynakládat. Je tedy velmi obtížné takto dopředu předvídat, co tedy děláme, a to je běžný postup. Někdy se musíme později v průběhu toho eh, běžného roku vrátit a opravit ty návrhy. A právě tam tedy eh, jsou důležité rozpočtové postupy. Ono to bylo možná nešťastné za poslední roky, ale vzhledem k problémům, s kterými jsme se potýkali, eh, jak už jsme řekli, budeme se i na tomto místě muset vrátit k některým otázkám. Prostě to, co jsme v květnu vědět nemohli a tak se rozpočet stále upravuje a stává se definitivnějším. Paní Nejc, my jsme s vámi mohli souhlasit eh, k tomu, eh, v tom, že nejdůležitějším prvkem rozpočtu tady bude Palestina. Proč je pro nás užitečné vracet se k návrhu rozpočtu ještě v průběhu roku, Ehm, je také důvod, že se můžeme také informovat o tom, co další dárci budou nabízet. To je důležité zvláště v případě Palestiny. V září, na počátku září, komise eh, přijme eh, pozměněný návrh, takzvaný amending letter, pozměňovací dopis k tomu rozpočtu a tam bude Palestina figurovat jako důležitá otázka a k tomu se ještě budeme muset vrátit. Prioritou předsedy Baroza je také konference proti změně klimatu na konci roku. Zda e, poskytujeme prostředku nedostatek nebo ne. Pokud vzniknou nové potřeby, nové priority, tak jak tomu bylo v posledních letech, vždycky se snažíme nalézt řešení členové výboru, kteří tady byli i loni, vědí, že jsme našli třeba řešení pro východní partnerství, našli jsme řešení také pro potravinový nástroj. Vždycky se nějaké zdroje našly a parlament odsouhlasil takové změny do rozpočtu a vše se do rozpočtu celkově vešlo. Ona, ta situace tedy není tak černá, jak se zdá. Ale rozhodně Eh, vyplývá otázka toho, jaké jsou rezervy na následující roky od roku 2011 dál. To je zhruba 150 milionů euro ročně. A komise eh, a ředitelství pro vnější vztahy by z toho měla obavy. A proto si také musíme uvědomit, že se připravuje revize finančního rámce pro leta 2007 až 2013 v době, kdy se tento rámec schvaloval, komise sama řekla, že uprostřed tohoto rámce bude revidovat celý rámec. A to také mějte na paměti. Beru tedy na vědomí, co říká zpravodajka. Bude to důležitá příležitost pro revizi hlavy 4 také. A v tomto kontextu bych chtěl také zmínit, že v souvislosti s dohodou o potravinovém nástroji, s tím, že parlament vyjádřil obavy z hlavy 4, komise souhlasila s tím, že předloží speciální hodnocení situace v rozpočtu pro vnější vztahy a ten dokument předložíme v září společně eh, s tím eh, upravujícím dopisem k rozpočtu. Eh, budeme mít komplexní analýzu hlavy 4 a také revizi finančního rámce až do roku 2013. Pokud bych se mohl věnovat některým konkrétním bodům, které paní zpravodajka zmínila obecně. Komise vítá úsilí zpravodajky splnit rozpočet navrhovaný eh, komisí. Je to eh, běžný postup, kdy komise něco navrhne, rada má eh, vždycky první možnost se k tomu vyjádřit. Ta přijela rozpočet eh, před týdnem a eh, rada tam udělá škrty, pak se to dostane do parlamentu a parlament pak rozhodne, zda ty škrty jsou přijatelné nebo ne. Obvykle komise považuje za škrty za nepřípustné, proto bude záležet na parlamentu, zda bude chtít obnovit některé zdroje nebo ne. Jak říkala paní Najc, eh, pro nás je důležité obnovit úroveň vyčleněných závazků a v tomto smyslu bude důležité eh, toto učinit především v nástroji pro demokracii eh, a také pro informační politiku, podle mého názoru. V dalších oblastech eh, proto souhlasíme se s pravodajkou především, co se týče vyčleněných plateb. To jsou velice důležité části rozpočtu, protože to ukazuje peníze, které můžeme vynaložit. Problém je, že Rada doporučuje snížit hlavu 4 o 500 milionů eur. A to by vytvořilo zásadní problém v implementaci našich programů. Eh, víte, že řada programů probíhá eh, třetím rokem své implementace, dostávají se do už té letové hladiny implementace, proto je velmi obtížné škrtat, protože takový škrt by výrazným způsobem ohrozil nebo zpomalil implementaci. A e, v každém případě vítáme podporu zpravodajky pro e, rozpočet na administrativní podporu. Problematičtější, pane předsedo, a tady už budu končit a dám slovo kolegům, je e, pozměňovací návrh navrhující 20 milionů pro Baltské moře, bal, strategii Balckého moře. Tam si myslím, že budeme muset lépe e, si vysvětlit se zpravodajkou, jaké jsou záměry tohoto pozměňovací návrhu. Pokud to má být inspirováno obavami z regionální politiky, tak by komise viděla určitý problém ve financování takového opatření v hlavě čtyři, která je pro externí akce. Možná bychom si měli sednout společně diskutovat o tom, eh, čím je vedena ta snaha navýšit ten rozpočet v této oblasti. Vím také, že paní zpravodajku zajímá eh, řada pilotních projektů a velmi rádi si s ní projdeme možnosti, které Eh, vytvářejí problémy a kde by měly být priority. Děkuji tolik tedy z ředitelství pro vnější vztahy a pokud mohu, dám slovo kolegovi panu Lesovi. Eh, thank you very much. Eh, Děkuji. Jmenuji se Lise a mám na starosti finan- koordinaci finanční pomoci na DG Enlargement a spolu s kolegyní, která má na starosti lidské zdroje. Za prvé chci poděkovat předsedovi za tuto možnost a chtěl bych zde i eh, eh, vyjádřit eh, to, že se těšíme na spolupráci s členy tohoto výboru. Vždycky jsme spolupracovali dobře a děkuji i paní Najce za spolupráci. Těšíme se a budeme vám poskytovat podporu do budoucna. Pokud jde o rozšíření tak to bylo i řečeno v prezentaci pana Bilta. Musíme vyslat správný signál kandidátským zemím a potenciálním kandidátům v této těžké době k finanční krize. Musíme eh, podporovat je více než kdy jindy eh, eh, především proto, že probíhají škrty v rozpočtu na předvstupní nástroje. Zde DG rozšíření navrhlo navýšení rozpočtu a ne snížení rozpočtu, což je v souladu s finančním rámcem, několikaletým rámcem. Každý rok je tam eh, ten balíček rozšiřování a to je i součástí eh, závazku komise podle eh, nařízení o nástroji EPA. A takže mm, se došlo ale ke snížením v operativních položkách a paní Uči řekne, jak je to u správní režie. Zde došlo k malému snížení, ale nejprve, pokud jde o strukturu předstupní pomoci, Eh, řada z vás to zná, ale možná někteří ne, tak EPA má pět komponent, dvě komponenty na eh, rozvoj institucí a právních států, eh, usmíření a dobrých sousedských vztahů na západním Balkáně v Turecku. Takže tyto dvě komponenty platí pro všechny země. Dále máme tři další komponenty, které Eh, jsou pouze pro kandidátské země a které řeší otázky v oblasti nezaměstnanosti, sociální inkluze, vzdělávání, investic do malých středních podniků, životního prostředí, dopravy, rozvoje venkova. Rada navrhuje právě provést škrty v těchto posledně třech, eh, posledních třech jmenovaných komponentech mm, a eh, pokud je o spolupráci s Eh, se sousedy v regionu. To by mělo velice vážný dopad. Za prvé, my, všechny instituce EU, eh, e včetně parlamentu, rady, komise, vždycky jsme eh, chtěli, aby ty země, které přijímají naše prostředky, aby se snažili o decentralizovaný management těchto fondů, což znamená, že se na to musí připravit, aby byli schopni provádět kontroly nad finančním managementem a chránit finanční zájem EU předtím, než začne reálná implementace. Finanční prostředky, které jsou alokovány na ty tři komponenty pro kandidátské země, tak ty byly úmyslně nízké v letech 2007-2009 na začátku nového nástroje, tak aby tyto země měly čas a mohly si vytvořit eh, nezbytné struktury pro řádnou implementaci. Kandidátské země vykázaly dobrý pokrok a komise by měla jim dát zelenou do konce roku, aby mohli začít implementovat a pokud e, budou akceptovány škrty v rozpočtu, tak to dost podkope úsilí těchto států. Kromě toho by to e, vyslalo špatný signál, že nejsme solidární s nimi v dobách e, krize, protože tato komponenta EPA, to je právě ta, která má mírnit sociální dopad krize. Další důležitý aspekt, o kterém hovořila paní Nejc, to je metoda plánování pomoci, to znamená ten několika letý přístup. Komota připravuje programy spolu s přijímajícími zeměmi eh, na tři leta a potom peníze eh, se alokují v ročních tranších. Eh, zde ty závazky činí 100%. A když se nebudou respektovat alokace podle několikaletého plánu, tak určitě to bude mít škodlivý dopad na udržitelnost pomoci. Možná zde máte dojem, že ty platby jsou příliš nízké v roce 2009, což je pravda, ale kromě toho, že jsme i snížili tedy eh, eh, ty, eh, ty tedy nahromaděné projekty, tak my jsme mm, byli schopni tedy um, uvolňovat prostředky na tyto nové nástroje, stejně jako je to u strukturálních fondů. Teď dám slovo paní Deguči, která bude hovořit o, o správních výdajích a poté zodpovíme na vaše dotazy. Děkuji, pane předsedo. Zde již bylo zdůrazněno, jak je důležité mít dostatek personálu v sídle a na těch delegacích, abychom mohli skutečně zajistit řádné fungování rozpočtu. V roce 2010 komise požádala pro o malé navýšení ve srovnání s rozpočtem předchozím, ale to bylo velice mírné a eh, DG rozšíření převzalo veškeré úkoly mm, Evropské agentury pro rekonstrukci obnovu na Balkáně, takže eh, potřebují prostředky. Dále musíme zdůraznit, že musíme podporovat Kosovo, které zde bylo několikrát zmíněno a proto potřebujeme tam i více lidí eh, na delegaci v Prištině. Také je třeba zdůraznit, že nyní jsme ve chvíli, kdy ty eh, eh, programy znamenají, že se převádí ty pravomoci, eh, tedy odpovědnosti za management, ale zde došlo o, ke snížení o 25% než v původním plánu EPA a navíc ještě rada nám to dále škrtá, bude to nižší než rozpočet na rok 2009 a tehdy, i tehdy to bylo málo. Já doufám, že pochopíte, že za těchto podmínek tyto škrty Eh, vážně podko, podkopají schopnosti delegací provádět kontroly ex ante, tak jak to vyžaduje decentralizovaný management prostředků. Ale také i půjde otázku schopností eh, delegací vůbec eh, provádět ty pravidelné auditorské kontrolní funkce podle nařízení EPA finančního nařízení. My nebudeme schopni zajistit zdravý eh, finanční management a eh, regulérnost a zákonnost eh, závazků finančních. Komise je si vědoma toho a víme, že implementujeme tady, nebo používáme prostředky poplatníků a v okamžiku finanční krize správná implementace a správné používání prostředků je významné doufáme, že budeme mít výboru tohoto, že budeme mít podporu tohoto výboru, abychom měli dostatečné prostředky na naše politické cíle, které eh, právě i zdůraznil před chvílí pan Bild. Děkuji. Komisi a poslední eh, připomínka, eh, ta náleží paní Nejce, zpravodajce. Pane předsedo, kolegové, Nejprve ehm, bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří se příznivě vyjádřili eh, k mému návrhu a potvrzuji, že skutečně eh, termín je 25. srpen, jak k textu, tak k číslům. Ale to je pouze tedy eh, k těm číslům, tedy není to pouze k těm číslům, kde já navrhuji změny, ale vůbec ke všem položkám či číslům podle rubriky 4, pokud si budete přát. Většina kolegů laskavě řekla, že souhlasí s mým návrhem a eh, beru eh, na vědomí toto, že zde jste spokojeni, mm, nebyly zde žádné specifické otázky.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 Dobře, děkuji za poslední vyjádření, jak již bylo řečeno. Pozměňovací návrhy, termín 25. srpen. Důvod je, že musíme přijmout naše stanovisko stanovisko na výboru AFET 2. září, abychom mohli předat stanovisko eh, eh, do 9. rozpočtovému výboru, což eh, podmiňuje ty krátké termíny a ty pozměňovací návrhy budou pouze v angličtině a ve francouzštině nebude času na ostatní verze vzhledem k termínům. A nyní přecházíme k poslednímu bodu programu, což je dohoda a partnerství a spolupráci mezi Evropským společenstvím a republikou Tadžikistán. A zde dám slovo panu Peterlemu, který nedávno obdržel ten úkol být zpravodajem v této věci. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Lahko nadaljujem delo eh, kot poročevalec za Tadžikistan. Jsem velice potěšen, že jako zpravodaj mohu pokračovat v práci na tématu Tadžikistánu. Je to téma, které jsem mohl v uplynulých pěti letech detailně sledovat, stejně jako vývoj v celém regionu. Jsem rád, že jsme dospěli tak daleko, že 26 členských států již tuto dohodu podepsalo a u Řecka počítáme s tím, že tento krok učiní na podzim. Nyní bude záležet na nás v Evropském parlamentu, zda již budeme souhlasit předtím, než bude dohoda potvrzená, nebo zda tak učíme až poté. Máme před sebou dva texty. Je to návrh dohody, kde se tedy doporučuje, abychom s ní souhlasili, a potom je zde návrh politického stanoviska, politického usnesení, který, které hovoří o tom, s jakými problémy je tato země konfrontována a jsou formulána doporučení pro Tadžikistán, jak je možné stávající situaci v této zemi zlepšit. Byl bych velice rád, kdyby kolegyně a kolegové mohli do 25. srpna ve 12 hodin podat pozměňovací návrhy tak, aby zlepšili znění tohoto návrhu. Je dobré této situaci být realistický a otevřeně říci, že e, v Tádžikistánu problémy existují. Tento stát je konfrontován s velkou mírou chudoby. Má takovou postonávající hospodářskou strukturu, má omezené e, zdroje, nemá ropu ani zemní plyn. poslední době pociťuje také změnu finančního klimatu v Rusku a v Kazachstánu. Zároveň panuje korupce v celém systému. Týká se to všech úrovní. V Tadžikistánu sice panuje politická stabilita, ale nikoli eh, demokratické poměry, alespoň tak, jak je chápeme my. Opozice má pouze omezenou moc. A tento stát řídí jedna strana. Zpráva to ještě líčí detailněji. Je také třeba říci, že občanská společnost není přímo vidět a také má jenom malý vliv. V Tadžikistánu vznikly nové zákony a tyto zákony neusnadňují nevládním organizacím, aby vznikaly nebo aby se nově zapsaly. Také co se týče náboženské svobody, ta byla omezená. Diskutuje se o zákonu, že eh, mají být eh, okleštěny celé, celá řada náboženských praxí. Tadžikstán je významný aktér, který má hranici s Afghánistánem. Tadžikistán má určitě potenciál k tomu stát se moderním fungujícím státem. Takovým, který může hrát svoji roli v boji proti terorismu, extremismu a potíráním obchodu s drogami. Ty jsou nejdůležitější důvody proto, že Rada komise a členské státy si přejí podpořit Tádžikistán, ukázat eh, větší zájem o tento stát. A že zde eh, vůle uzavřít eh, dohodu o partnerství a spolupráci. V červenci 2007 jsme schválili strategii pro střední Asii. parlament k tomu schválil eh, zprávu slunce Esdemíra. A zde bylo konstatováno, že střední Asii tvoří celá řada rozdílných států, kde jsou různé společenské poměry. V naší politice tento fakt musíme zohlednit a musíme také podle toho diferenciovat naší politiku. Jsem velice potěšen, že se parlament identifikuje s tímto stanoviskem. Geopolitická argumentace je samozřejmě velmi důležitá. Že mezinárodní společenství eh, si nemůže eh, dovolit, aby na hranicích s Afghánistánem eh, ležela země, která není příliš stabilní. Je důležité vyslat signál vůči Tádžikistánu, že jsme ochotní s Tádžikistánem spolupracovat. Ovšem, Tádžikistán musí provést na své straně potřebné reformy. To také očekávají obyvatelé Tádžikistánu, ať je to oblast lidských práv, občanské společnosti, potírání chudoby. Přejeme si, aby eh, tato země dosáhla těchto cílů eh, prostřednictvím dialogu a angažovanosti. Eh, jsme rádi, že tato země se přihlásila k hodnotám Evropské unie, že si přeje zvýšit obchod s Evropskou unii a zároveň také slibuje, že zahájí spolupráci v nejrůznějších oblastech. Nyní tedy čekáme opatření v klíčových oblastech, jako jsou lidská práva, demokratizace, sociální prosperita, ochrana zdraví, boj proti korupci. Také chceme, aby Tadžikistán tyto sliby bral vážně. Dovolte mi, abych řekl několik slov k podmínkám. v, do, v odstavci číslo dvě dohody je jasně řečeno, že je třeba dodržovat demokratické principy a základní lidská práva. V návrhu usnesení apelujeme na komisi, aby ve spolupráci s předsednictvím přeskoumala hm, stav demokracie a lidských práv a to, že jsou skutečně zohledněny na všech úrovních dialogu s Tádžikistánem a že Evropská unie eh, poskytne veškerou potřebnou podporu Tádžikistánu v těchto oblastech. Toto usnesení je také apel na mezinárodní dárce. A to v tom duchu, aby finance směřovaly eh, přímo na eh, lokální místa, samozřejmě za určitých kritérií a za dodržování transparentnosti. Na závěr bych chtěl říci, že se domnívám, že je na čase, abychom navázali užší spolupráci s Tadžikistánem, abychom ji zahájili. Prvním krokem by mohla být právě tato dohoda a proto vás žádám, abyste s ní souhlasili. Děkuji. Děkuji, pane Peterele. A nyní má kole, kolegyně Auta slovo. Děkuji vám, pane předsedo. To je velmi dobrá práce a můžeme eh, se připojit za zelené k těm závěrům. Je pravdou, že Tadžikistán je velmi chudá země a měli bychom si uvědomili, že právě dětská práce by tam mohla být problém a tomu musíme věnovat pozornost. Ale Tadžikistán má také značné přírodní zdroje, například pro vodní energii. A shodou okolností vím, že Čína připravuje velký investiční program v Tadžikistánu, který bude mít objem 650 milionů eur. A ráda bych předložila pozměňovací návrh. Měli bychom totiž eh, skutečně důsledně sledovat projekt Velké přehrady a ekologické dopady tohoto projektu. V tomto smyslu eh, bychom měli mít přesnou strategii pro centrální eh, a střední Asii. Ta by měla být diferencovaná. Je zřejmé, že Tadžikistán má horší situaci v oblasti lidských e, jsou jiné země, které mají horší situaci v lidských právech než Tadžikistán, ačkoliv e, tento návrh stanoviska se věnuje hlavně Tadžikistánu a za podvýbor pro lidská práva mohu říct ještě tolik, že obvykle vždycky předem hodnotíme situaci. Teď vzhledem k harmonogramu se to pokusíme zrychlit, ale rozhodně je důležité věnovat se lidským právům. Děkuji. Děkuji, paní Hautala. A pan Galer má slovo nyní. Ja, Dank, děkuji, pane předsedo. A děkuji také panu kolegovi Petrlemu za jeho výklad. Já e, mohu v podstatě souhlasit s jeho závěry a také s návrhem usnesení, i když co se týče popisu politické situace tam by měla být provedena ještě určitá aktualizace. Já nevím, z jakého data je tento text, sice nese dnešní datum, ale nejspíše byla jeho formulace uzavřena dříve, například v bodu 9 se anglicky hovoří. Uznává, že Tadžikistán je roz, dostatečně stabilní zemí, kde nejsou známky ani externího nebezpečí, ani povstání a tak dále. Ich glaube, wir haben gerade in den letzten... Domnívám se, že právě v uplynulých týdnech jsme slyšeli zneklidňující zprávy že jedna z osob, která je zodpovědná také za občanskou válku v této zemi před deseti lety a potom uprchl směrem Afghánistánu a Pákistánu, tak nyní eh, na základě zvýšeného tlaku v Pákistánu a v Afghánistánu se vrátil z části svých lidí a zdá se, že se připojil k Talibánu. Takže eh, v jednom údolí na jihu země jsou očividně eh, schopni toto údolí efektivně ovládat. Takže možná ten popis, eh, že to je celkem stabilní země, reasonable stable country, by se měl aktualizovat. Myslím si, že je zde konkrétní riziko destabilizace právě prostřednictvím těchto sil. A to i proto, že stávající vláda není zrovna příliš demokraticky vystupující, také například v oblasti sociální, takže se zdá, že se také netěší výrazné podpoře. Myslím si, že bychom měli tuto dohodu uzavřít, protože máme zájem o stabilizaci, ale neměli bychom si činit žádné iluze o tom, že by tam panovala situace, kterou lze označit jako stabilní. Děkuji. Děkuji, pane Galer. A e, nyní má slovo kolega Arlaky. Hmm. I agree. Ano, souhlasím. Souhlasím s dokumentem, který nám zpravodaj předkládá. A to v zásadě. Ale dal bych přednost podrobnějšímu vysvětlení významu Tadžikistánu jakožto země, kde eh, kudy prochází eh, heroin přes Rusko a pak do Evropské unie. A proto má ta země strategický význam. A také proto tam dochází k tak významnému porušování lidských práv. Tato země prošla krvavou občanskou válkou s mnoha oběťmi eh, v roce 1997 a ta situace, jaká tam v současné době je, jsou, eh, vychází z toho, že došlo k dohodě, mezi politiky a e, zločinci de facto, protože e, občanská válka v Tačikistánu byla v podstatě válkou různých drogových mafií a Tadžikistán byl také předmětem intervence OSN v oblasti udržování míru a ta intervence SN tam byla a je úspěšná a úspěšné byly i kroky k omezení nelegálního obchodu s drogami kde byla snaha zastavit tok narkotik z Afganistánu přes eh, Rusko do západní Evropy. A tato agentura OSN uspěla eh, v tom, že konfiskovala více než tři tuny heroinu za pouhých pár let a byla do značné míry financována eh, ze zdrojů Evropské unie. Dokument je v pořádku z hlediska analýzy hospodářské situace a návrhy tam obsažené jsou věcné a kvalitní z tohoto pohledu. Ale rád bych eh, kladl větší důraz právě na hlavní příčiny chudoby a příčiny porušování lidských práv v Tadžikistánu. Je ta, ta země je velmi chudá, více než 50 obyvatel žije pod hranicí chudoby, patří skutečně k nejchudším zemím i z těch středoazijských republik. A já bych na to kladl větší důraz v tom dokumentu. Finanční prostředky z Unie by měly být zaměřeny přímo na iniciativy eh, orientované na snížení chudoby. Jinak se budeme i nadále setkávat s obrovským porušováním lidských práv, což eh, se někdy dopouští i vláda, ale je to také dědictví občanské války, dědictví střetu eh, mezi islámskými fundamentalisty a dalšími silami. Nevím, zda předložím pozměňovací návrh, protože jsem neměl dostatek času si návrh důkladně prostudovat, ale rozhodně bych tam doporučil se zaměřit na ta témata, o kterých jsem hovořil. Děkuji. Dobře, děkuji, pane Arlaky. Nevidím nikoho jiného, kdo by žádal slovo, takže bych dal slovo opět zástupci komise panu Bérovi, aby se vyjádřil k tomuto případu. Microphone. Děkuji vám. Eh, jsem Brown z komise. A nejprve bych chtěl poblahopřát eh, k jmenování nového zpravodaje, pana Betleho. My jsme s velkým zájmem vyslechli jeho analýzu a také otázky, které vyplynuly. Je zřejmé, že jde o složitou situaci, když zvážíme současný stav, protože také sledujeme zpravodajství, týkající se problémů vnitřní bezpečnosti. Možná je předčasné říci, jak se to vyvine, ale rozhodně to vzbuzuje obavy. A je to také e, záležitost, z které má komise tak obavy. Tadžikistán hrává důležitou e, úlohu, jakožto bariéra proti šíření extremismu, je to také Afganistánu má zhruba 13 eh, kilometrů společné hranice s Afganistánem a proto je v zájmu EU, aby ty hranice byly správně střeženy a je také důležité s tažickými úřady spolupracovat. My s nimi spolupracujeme, máme také projekt pro ehm, dohled nad hranicemi a pro nás to má velký význam nejenom z hlediska takové makrobezpečnosti, ehm, tedy braní riziku šíření islamského extremismu z Pakistánu a Afghánistánu, ale také z toho mikrohlediska také například boje proti eh, obchodu s drogami v průběhu návštěvy prezidenta Rahmana Bruselu předseda Barroso zdůraznil obavy z regionální bezpečnosti v souvislosti se současnou nestabilitou v Afghánistánu vzniká problém v souvislosti s tím, že Tadžikistan je slabý stát, nedokáže řešit eh, řadu hospodářských eh, a sociálních problémů. V tom potřebuje podporu, jeho infrastruktura je nedostatečná pro poskytování nezbytné eh, například dodávek elektrické energie a podobně. Ehm, a v tomto smyslu eh, víme, že došlo i k poklesu podpory, které se tato země těší. A také tvrdá zima, která proběhla, velmi ohrožuje Tačikistán. Je tam až riziko sociálních nepokojů, případně návratu migrantů z Ruska kteří také vnímají dopady globální hospodářské krize na Rusko. A víme, že řada tačiků pracuje v Rusku, mohou se vracet a i to může vyvolat problémy. Ta země hraje důležitou úlehu v implementaci strategie EU pro střední Asii, kterou schválila Evropská rada v červnu 2007 a my bychom rádi posílili naši spolupráci, eh, tak, jakmile bude ratifikována dohoda o partnerství. Také víme, že Řecko schválilo, pravděpodobně bude ratifikovat dohodu v září a proto se domníváme, že s touto ratifikací a se souhlasem parlamentu eh, budeme mít eh, prostředek, které i prospěje našim vztahům s Tadžikistánem a bude to také zdrojem většího závazku pocitovaného vůči této zemi Střední Asie. Je to součástí středoazijské strategie, to je důležité také v současném bezpečnostním kontextu. Jsme připraveni spolupracovat se sekretariátem parlamentu, budeme aktualizovat dokumenty i z hlediska té citované měny a tak dále. Doufejme, že aktualizovaná verze dokumentu bude připravena včas před dalším zasedáním v září eh, ve eh, Štrasburku. Jenom stručně k otázce dialogu o lidských právech. Chci vás ujistit, že to je pro nás zásadní věc. První dialog o lidských právech s Tadžikistánem se odehrál v říjnu a to byl náš první kontakt v tomto smyslu. Proběhla první výměna názorů. E, samozřejmě jsou tam um, citlivé otázky, jako absence svobody tisku, e, dětská práce a další e, záležitosti. ale skutečnost, že dialog probíhá, je sama o sobě pozitivním signálem a známkou dobrého začátku. V Dušanbe jsme v poslední době také e, uspořádali seminář o občanské společnosti, ten měl velký úspěch a doplňoval dialog o lidských právech, e, tak jak jsem o tom hovořil, byl věnován tématu práva na spravedlivý proces nezávislém soudnictví a ten seminář bychom mohli považovat za úspěch i v tom smyslu, že získal zájem úřadu ministerstev a také nově jmenovaného ombudsmana. Vznikl na základě toho také soubor doporučení eh, a ještě do konce srpna připravíme písemný materiál o tom semináři. Chci vás tedy ujistit, že otázka lidských práv, jakožto průřezová problematika, problematika politického dialogu, je pro nás prioritou, je v popředí našeho zájmu a je důležitá pro celkovou strategii EU. A v tomto smyslu chci doplnit, že podpoříme také přístup zpravodaje a doufejme, že se budeme moci těšit na schválení našeho postupu. Děkuji. Děkuji, pane Berne, za to, co jste řekl a v tomto bodě můžeme tedy přejít k závěrům a dám slovo zpravodaji panu Peterlemu. Eh, <clears throat> hvala lepa, eh, eh, spoštovani kolegi in predstavniki komisije. Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení zástupci komise. Nebývá to vždy tak, že poslední bod pořadu jednání by byl nudný. To ukázala i dnešní diskuze. Jsem velice potěšen, že v hrubých rysech to všichni vidíme stejně. Děkuji vám za podporu, za vaše návrhy, za všechny aspekty, které jste zmínili a s vaší pomocí se vynasnažím aktualizovat tuto zprávu odpovídajícím způsobem. Tato usnesení eh, prošlo určitým procesem, eh, nebylo možné ho schválit eh, v minulém funkčním období, takže nyní je opětovně předkládán na začátku tohoto nového funkčního období a návrhy na aktualizaci jsou jistě oprávněné. Těším se na spolupráci s vámi a těším se na dobré pozměňovací návrhy do 25. srpna. Rád budu s vámi a s komisí spolupracovat. Děkuji. Ehm, Dobře, takže teď eh, ještě jednou děkuji zpravodaji za eh, konečné závěry upřesňuji, že mm, termíny i v tomto případě jsou krátké, poněvadž Rada ministrů požádala o e, naléhavé řízení u této smlouvy, u této dohody a ten proces e, ratifikací musí ještě proběhnout a takže 25. srpen, to je krátká lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů s tím, že 2. září přijmeme zprávu ve výboru. I v tomto případě, jako i jindy, v jiných případech nebude možné předložit pozměňovací návrhy v původních jazycích, ale pouze v angličtině. A já jsem si vyslechl vaše názory a já e, bych byl proto, abychom odsouhlasili tuto dohodu, která e, je mm, užitečná, i když ne úplně nezbytná pro stabilitu v regionu a tím můžeme uzavřít schůzi, jak jsem již řekl, eh, sejdeme se 1. a 2. září a eh, našimi hosty bude komisař Oli Ren, eh, který nám hm, hm, přednese aktuální informaci o Balkáně a Turecku a poté slyšení s novým zvláštním zástupcem Evropské unie pro Afganistán a Pakistan Eh, Francesco Segui. To je. Děkuji za pozornost a eh, přeji vám odpočinek při dovolené a uvidíme se v září. Certo, <laughs> no? <laughs>